Můžeme zahájit dnešní jednání, dámy a pánové. Čeká nás dlouhý den. Přejdu do italštiny. Dnes dopoledne máme jedno stanovisko, o kterém budeme hlasovat a potom ještě jednu další zprávu. A začneme hned tou první otázkou, která se eh, týká programu Evropského roku kulturního dědictví a zahájení interinstitucionálních jednání. Jak si jistě vzpomenete, komise Omlouvám se, předtím musíme ještě schválit pořad jednání. Má někdo nějaké námitky? Nemá. Tlumočení máte na ve svých složkách. Můžete, máme dnes tlumočení v angličtině, francouzštině, italštině, eh, řečtině, maďarštině, češtině, bulharštině, rumunštině a několik dalších jazyků. Samozřejmě, že jednání je webstreamováno, jako vždy. A máme také eh, společné jednání s výborem KONT, který se zabýval Eh, rozpočtem eh, festivalu Lux Days a ten festival v současnosti probíhá a na plenární zasedání potom eh, bude oceněn vítěz. My, jakožto členové výboru pro kulturu, máme vlastně takovou jaksi dvojí povinnost, abychom shlédli ty tři filmy, které jsou také velice pěkné, takže vás zvu, abyste se šli na ně podívat. A máte k dispozici také takové lístečky, kde je vidět, eh, kdy a na jakém místě můžete ty tři filmy zhlédnout zde v Evropském parlamentu. Takže prosím, abychom i tímto způsobem podpořili evropskou kinematografii. A nyní ten Evropský rok kulturního dědictví a hlasování před eh, interinstitucionální, zahájením institut, interinstitucionálních jednání. My jsme se rozhodli schválit u tohoto legislativní zprávy zjednodušený postup podle článku 50 jednacího řádu. A je to z toho důvodu, že je třeba eh, naléhavě zahájit eh, přípravu, ta přípravná jednání a potom Rada ministrů by měla příslušné rozhodnutí přijmout 22. listopadu. 11. října proběhla diskuse o této zprávě zde v našem výboru a ty pozměňovací návrhy, které eh, společně eh, tedy finalizovali zpravodaj Mirča Diakonu a stínoví zpravodajové. Těch návrhů je tedy nakonec 12. A poté jsme rozhodli, že lhůtra pro předkládání námitek vyprší 4. listopadu. tři členové výboru pro kulturu vznesli námitky vůči těmto pozměňovacím návrhům, ale víme, že tři členové to nepředstavuje těch povinných 10%, která musí být eh, překročena, aby se přešlo k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Proč je to těch 10% minimálně? Eh, tam tedy jde o to, že by to muselo být eh, ještě trošku více členů než ti pouzí eh, tři členové, protože nás je ve výboru 31. Ale protože jsme pouze 0,1 pod tou stanovenou mírou 10 byly to tři členové, nás je 31, takže to bylo trošku méně než těch 10%. A my jsme se z tohoto důvodu domnívali, že bychom měli o těchto návrzích hlasovat, abychom tedy co nejvíce umožnili všem členům vyjádřit se. Byť tedy podle toho příslušného pravidla jsme těch 10% nedosáhli. Takže doufám, že kolegové ocení tuto naši otevřenost. Co tedy nyní budeme dělat? Dnes budeme eh, nejprve hlasovat o těch 12 pozměňovacích návrzích, potom o tom pozměněném návrhu jako takovém a potom o té legislativní rezoluci. A budeme vlastně hlasovat eh, o mandátu pro jednání, které se tady odehraje v rámci trialogu s radou. podle pravidla 73 odstavec 2. Nyní předám slovo panu Mirčeovi Diakonovi, který je zpravodajem, spolu, potom spoluspravodajům, stínovým zpravodajům a potom přejdeme k hlasování. Kolega Diakonu má nyní slovo. Pokud si přeje něco říci, ale on si nepřeje nic říci. Ještě se chci omluvit, že jsem eh, rozdala to rozhodnutí, respektive dala vám ho k dispozici až včera večer, takže na to bylo trošičku méně času na prostudování, ale doufám, že jste to nicméně stihli se na to podívat. Nyní tedy přejdeme k hlasování. Nikdo nechce nic dodat, takže se zeptám, zda mají všichni hlasovací kartičku. Článek 2, pozměňovací návrh 3. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 4 pana zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pětka pro, proti, zdržel se, schváleno. Šestka pro, proti, zdržel se, schváleno. Sedmička, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Osmička, pro, proti, zdržel se, schváleno. Devítka, pro, proti, zdržel se, schváleno. Desítka, pro, proti, zdržel se, schváleno. Jedenáctka, pro, proti, zdržel se, schváleno. Dvanáctka, pro, proti, zdržel se, schváleno. A dvojka, pod odůvodnění, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A potom ještě návrh číslo jedna pana zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní závěrečné hlasování o pozměněném legislativním návrhu. Zahajuji hlasování. Nefunguje to. Moment. Nyní. Nyní můžete hlasovat. Zjistíme, zda vše funguje. Takže ještě připočteme jeden hlas pro, všichni hlasovali. Dobře, uzavírám hlasování. 21 hlasovalo pro, 6 proti, nikdo se nezdržel. A připočteme ještě jeden ten hlas, takže celkem je to 22 hlasů pro a 6 proti. Děkuji a nyní budeme hlasovat o tom legislativním eh, usnesení. Prosím, můžete hlasovat. Hlasovali všichni? Dobře, končím hlasování. 20 plus 1, takže 21 hlasů pro, 6 proti, nikdo se nezdržel. A nyní ještě ten mandát. Okay, so for the mandate. Mandát. To není eh, v rámci roll call vote, tam prosím o zvednutí rukou. Okay. Sorry, sorry, because in the pre dicevano che non ci fosse, invece c'era bisogno. Allora, eh, I hope the vote... Takže hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Bohužel bez mikrofonu. Dvacet dva pro, čtyři proti, jeden z vás se zdržel hlasování. Děkujeme panu Diakonovi, stínovým zpravodajům a všem spolupracujícím kolegům. Pan zpravodaj chce něco říci, prosím? Eh, mulțumesc eh, tuturor. Uitați. Ano, děkuji za slovo. Já bych chtěl všem poděkovat. Bylo to zjednodušený postup, konec konců a došlo to, všechno to dobře dopadlo, takže bych chtěla pouze všem poděkovat. A nyní tedy ještě zbývá to, aby ten trialog samotný proběhl dobře. Děkuji samozřejmě také zástupcům Evropské komise. Nevím, zda zde někoho z komise máme dnes asi ne, nicméně oceňujeme i příspěvek Evropské komise. Nyní přijdeme k druhému hlasování eh, pana Maltézeho. Týká se to strukturálních fondů na období 2017 až 2020. Eh, je to trošičku delší věc, takže prosím, abyste udrželi svou pozornost. Jsme připraveni Pozměňovací návrh 72, pan Bilde. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Devítka. Pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Takže ověřujeme devítku pana zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovali všichni. 22 proti, 3 pro. To znamená, že návrh je zamítnut. Prosím, abyste zvedali ruce. Návrh 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 75. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 77. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 78. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 79. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Přejdeme ke kompromisu 2. Pana zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní jdeme k návrhu 105. 105. Je to již na další straně, v dalším listu. Paní von Stork, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 106. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 108. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 109. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 110. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 111. Kdo je pro? Proti?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 kdo se zdržel, schváleno. Přijdeme, můžeme to ověřit. Dobře, tak to ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak je to zamítnuto, omlouvám se. Ano, dvěma hlasy. Nyní přijdeme k návrhu 116. Kdo je pro? proti, zdržel se, ověříme. 116, hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. 117. Aha, 13. zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 117. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 118, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 119, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 120. Takže 119 hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní tedy 120, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 121, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 16 zpravodaje, kdo je pro, kdo je pro, proti, zdržel se. Možná je to zamítnuto, ale raději to ověříme. Zahajuji hlasování k návrhu číslo 16. Končím hlasování. Zamítnuto. 122. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 17. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 123. Kdo je pro? Proti? zdržel se, to. 18 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno, ale pouze jedním jediným hlasem. 124, pan Bilde, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 126. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 127. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 128. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 19. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 130. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 131. Kdo, kdo je pro? Kdo je proti? Rozhodněte se ve skupině. Takže kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis čtyři, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Přejdeme ke kompromisu pět na další straně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 143. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 144. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 6. Pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 150. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 25 zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 26, kdo je pro, proti, schváleno. 27, kdo je pro, proti, zdrželo se, schváleno. 28, kdo je pro, proti, zdrželo se, schváleno. 29, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 30, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 32, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 34. Marias, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 33, kdo je pro? Zamítnuto 31, kdo je pro? Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 35. Kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 37. Kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 36. Kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 38. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. Spravodaj a je to dvojka. Tady máme oddělené hlasování, které si vyžádali S&D, takže hlasujeme o první části, kdo je pro první část návrhu 2, kdo je proti. Raději to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A druhá část nyní. Kdo je pro druhou část? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržela se zamítnuto. 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 45. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 44. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 48. Kdo je pro 48? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Trojka zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 49. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Možná to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme, takže hlasujeme nyní o 49. Prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto to bylo. Nyní návrh číslo 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Opět to raději ověříme, i když to asi bylo zamítnuto. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 8 zpravodaje. Kdo je pro? Schváleno. Jdeme k návrhu číslo 57. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 58, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 59, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 6 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 60, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 61, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 62, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. 65. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 66. Kdo je pro? Zamítnuto. Sedmička zpravodaje, oddělené hlasování opět na žádost SND. První část, kdo je pro první část, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, schváleno. Osmička zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 71. Pro? proti, zdržel se, zamítnuto. A číslo jedna zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní závěrečné hlasování o návrhu zprávy. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. 20 hlasů pro, 4 proti a 3 se zdrželi. Blahopřejeme panu Kurciu Maltézemu stínovým zpravodajům a sekretariátu a děkuji za skvělou práci, kterou jste odvedli, včetně tedy sekretariátu. Con questo abbiamo Tím jsme dokončili hlasování, ale samozřejmě naše zasedání i nadále pokračuje. Prosím, abyste neodcházeli. Scusate, a questo punto vorrei invitare. Nyní bych chtěla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 Cari colleghi, penso... Vážení kolegové, myslím si, Prosím, abyste se posadili, vážení kolegové. Paní místopředsedkyně Šojdrová, máme zde zástupce I, E. e. A stejně jako v loňském roce, i nyní jsme velice rádi, že zde můžeme uvítat eh, zástupce European Youth Event, eh, události, která se koná v květnu ve Štrasburku. Eh, členy je 7500 mladých lidí, loni jich, myslím, bylo pouze 6 a jde o velice důležitou iniciativu, do které jsou aktivně zapojeni mladí lidé ze všech členských států Evropské unie. A na základě určitých klastrů nebo pracovních skupin rozhodují o otázkách, které jsou poté předkládány k pozornosti Evropského parlamentu a dalších evropských institucí. Eh, měli byste eh, mít eh, ve svých složkách i v elektronické verzi těch 50 vybraných otázek, A eh, v současnosti vlastně se eh, trošku jaksi změní struktura eh, té naší schůze, protože nebudeme říkat my jim, co chceme, ale oni nám budou říct, co po nás požadují. Máme zde mezi těmi zástupci tři mladé ženy a jsme velice rádi, že se tím tedy potvrzuje to, že i ženy mohou vyhrát takovéto soutěže. Máme zde tedy tři účastnice, slečnu nebo paní Angelu Kogler. Pokud se posadíte, tak eh, postavíte, tak budou všichni vědět, kdo jste. Paní Anna Carvalho z Francie, eh, paní Kogler je z Rakouska, z Francie zde máme Anu Carvalho a Biku Olin z Finska, což jsou tedy tři navzájem velice rozdílné členské státy a oni jsou eh, tím, koho jsme navzali takzvanými idea givers, to znamená, oni nám budou navrhovat určité myšlenky a nápady a my budeme těmi idea catchers, těmi, kdo budou si naslouchat. A e, každá e, ze tří e, zástupkyní pohovoří o minimálně dvou nápadech či myšlenkách, které vyšly z té jejich dosavadní diskuse. Jsou to samozřejmě otázky, které spadají pod eh, kompetence našeho výboru, to znamená vzdělávání, dobrovolnictví, kultura, audiovizuální problematika, multilingvismus a tak dále. A času máme asi, k dispozici asi hodinu 45 minut. Členové se samozřejmě mohou účastnit i prostřednictvím sociálních médií. Na Twitteru je to hashtag AI2016 a my jsme eh, připravili eh, i několik eh, zpráv k těm tématům, která jsou i podle AI 2016 klíčová. Jednak je to radikalizace mezi mladými lidmi, jak vytvořit pocit toho, že eh, patříme do Evropy. Potom je zde eh, nová eh, agenda o nových dovednostech pro Evropu. To je věc, na které i náš výbor spolupracuje, takže nás bude velice zajímat váš přínos. Jde především o přínos škol a univerzit k vytváření těch správných dovedností s přihlédnutím k měnícímu se pracovnímu trhu. Zde tedy budou hovořit Bika a Angela a třetí část se týká praktického vzdělávání a odborné eh, přípravy, což je také pro nás velice zajímavé, protože dnes odpoledne máme velice důležité slyšení, kterých se zúčastní zástupci některých evropských univerzit a budou hovořit eh, vlastně o takovém třetím poslání univerzit vedle učení a výzkumu jsou univerzity eh, viděny i jako jakýsi zdroj inovace a nových přístupů. Takže to bude dnes odpoledne. Eh, každá z vás má na tu úvodní ilustraci tohoto tématu dvě minuty. Jako první tedy budou hovořit Angela a Anna a naši kolegové potom eh, budou mít deset minut na reakci. Uvidíme, zda se nám to podaří do té hodiny, do těch 45 minut stihnout. Takže předávám slovo eh, Angele a Aně. Prosím. Good morning. Dobrý den. Já bych chtěla Evropskému parlamentu navrhnout, aby podporoval mládežnické organizace, které se zabývají e, péčí o mladé lidi, kteří pochází z migrantského prostředí nebo kteří žijí na okraji společnosti. Chtěla bych, abyste byl speciální program, kde tyto mládežnické organizace budou mít granty, pokud budou mít určité programy, které vlastně se budou zaměřovat na mladé migranty. Mohou to být, může to být celá škála, široká škála programů, která se týká e, prostředí, sportu, kultury, ale měla by tam zejména být být snaha, jak, jak si přemostit eh, ty, ty dva světy. Ty projekty by také měly být udržitelné, takže by bylo dobré schromáždit osvědčené postupy a dát je k dispozici všem dalším mládežnickým organizacím. Myslím si, že tato Eh, že by to vlastně mohlo být i dobrou součástí programu Erasmus+, protože je dobré, aby mladí lidé se více zabývali eh, svou společností a aby se tedy snížilo riziko toho, že někteří lidé budou izolováni nebo jak si zůstanou opodál. Je důležité zapojit místní eh, společnost, měl by to být náš společný cíl, protože to také podporuje i třeba zlepšování jazykových dovedností, také nás to učí, jak třeba vyrovnávat s konfliktními situacemi a jak vlastně jednat s lidmi, kteří mají eh, třeba jiné společenské zázemí nebo kteří pochází z jiné kultury. Já třeba v minulosti jsem byla poměrně ostýchavá, ostýchala jsem se třeba mluvit před větším počtem lidí, ale pak, když jsem začala pracovat s mládežnickými organizacemi, tak vlastně jsem také díky tomu i získala určité sebevědomí a získala jsem vlastně určitý pocit toho, že někam náležím a myslím si, že to vlastně můžeme ehm, jaksi mm, povzbudit i u migrantů. Tím se sníží také riziko radikalizace. Ehm, měli bychom také být eh, citliví na různé ehm, znaky toho, že dochází k radikalizaci nebo k extremismu, měli bychom eh, spíše klást důraz na výkon a na ocenění. Děkuji. Nyní Ana. Uh, good morning. Já vám také přeji dobrý den. Je pro mě ctí eh, představit eh, dne, dnes náš speciální program, který by mohl být součástí programu Erasmus+, zejména klíčové akce 2. Tento projekt by se zabýval mladými migranty nebo žadateli o azyl a také mm, lidmi, kteří žijí v té společnosti a jsou mladí. Bylo by to za, eh, vlastně založeno na dobrovolnické bázi. Týkalo by se to všech vlastně společných zájmů Mm, ten člověk by dostal nejenom jazykovou podporu, ale zejména morální podporu. E, týká se to zejména vlastně těch mladých migrantů, Eh, byla by tam podpora vlastně na pracovišti, na univerzitě, mm, v rodině. Cílem je vlastně nikoli paternalistický přístup, ale přístup na stejné úrovni. Také by tam byly tedy nevládní organizace a mládežnické organizace, které by byly odpovědné za to, aby vytvořily bezpečné prostředí pro to, aby tyto programy mohly se rozvíjet a aby také místní obyvatelé pochopili, jak vlastně vypadá doopravdy život migrantů tím, že se vlastně budou ti vrstevníci setkávat a budou si vyměňovat informace na neformální úrovni a také mm, budou mít eh, po, také se může stát, že třeba ten jeden konkrétní pár si ne, úplně nepadne do noty, takže tam by se to pak třeba mohlo nějakým způsobem vyměnit. Eh, zcela jistě musíme tedy, eh, nebo chtěla bych vás požádat o podporu tohoto programu twinningu. Bylo by to také v rámci Evropské akce pro mládež. Já věřím v přátelství a také v to, že e, to je klíčem pro úspěch, aby tito lidé měli pocit, že někam patří, aby se lépe integrovali, a aby také vlastně pochopili, co pro nás znamená to heslo jednotní v rozmanitosti. Proto musíme zvrátit tento trend a když vítáme tyto migranty, tak bychom to měli vždycky považovat za výzvu a nikoli za nějakou hrozbu. Musíme podporovat dialog a spolupráci. Chci říci, že jsme všichni lidé a každý lidský život má stejnou hodnotu. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych pouze při opomenout eh, něco o těchto mladých ženách. Angela je studentka eh, medicíny, je jí 19 let eh, a byla mluvčí jednoho afroazijského jaksi ubytovny v, ve Štýrském Hradci a má tedy řadu zkušeností i Eh, z těchto oblastí. Anna Carvalho se narodila ve Francii, ale rodiče jsou Portugalci. A samozřejmě, že i díky tomu lépe chápe problematiku evropské integrace. A nyní zde máme tedy ten... Ne, omlouvám se, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Nyní tedy následuje reakce členů Evropského parlamentu, takže kdo se chce přihlásit eh, k těmto dvěma myšlenkám, které zazněly. Připomínám, že zde máme i kolegu z pravodaje, který se zabývá implementací programu Erasmus+. Takže vaše úvahy nás jistě také budou zajímat, ale jako první se přihlásila paní kolegyně Ward. Prosím, máte slovo. Julie. Um, I just say... Já bych vám chtěla poděkovat za to, že jste mezi nás přišli a za to, že jste zde vystoupili a pravdivě jste mm, se vyslovili o tom, vlastně, co to znamená být mladý, co to znamená být eh, otevřený, eh, a také vlastně jste používali slova, jako je přátelství, obohacení, dovednosti, twinning, potřeba někam patřit. To jsou všechno pojmy, které jsou velice důležité pro mladé lidi, ať už pochází z jakékoliv země, ať už jsou jakékoliv rasy, ať už eh, jsou jakéhokoliv náboženství. Opravdu to jsou univerzální hodnoty. Je skutečně důležité, abyste nám vlastně zde v Evropském parlamentu to občas připomněli. A opravdu, myslím si, že nejlepší plénum to je právě výbor pro kulturu, protože vlastně opravdu se hovoříme o identity, o tom, kým jsme. Myslím si, že je to velice zajímavé, že vlastně vyprávíte i své osobní eh, zkušenosti, říkáte o tom, že vlastně i vy sami jste jaksi se vyvinuli nebo rozvinuli prostřednictvím těchto um, programů nebo prostřednictvím těchto akcí. A to vlastně právě my jste, o tom přemýšlíme, jak eh, pomoci těm lidem, kteří se často cítí jaksi vykořenění nebo ztraceni, ehm, možnost tohoto vývoje, jakým jste vlastně prošli i vy, takovou určitý, určitým přechodem. Já nemám vlastně nějakou speciální otázku, chtěla bych vás pouze povzbudit ve vašem úsilí. Chci se zeptat, jak třeba konkrétně vás můžeme ještě podpořit, abyste vlastně nepolevili ve svém úsilí, abyste nestratili tu, ten svůj cíl a abyste, abychom tedy společně měli co nejlepší budoucnost. Děkuji nyní Helga. Děkuji. Já bych vám také nejprve chtěla poděkovat. Myslím si, že je velice pozbudivé slyšet vaše slova a slyšet, jak opravdu vám záleží na té otázce, jak tedy eh, vlastně pracovat s přistěhovalci, a myslím si, že opravdu bychom, celý ten koncept Evropy by měl být otevřený, otevřenost. Neměli bychom se vracet k nějakému nacionalistickému myšlení, ale myslím si, že vy opravdu máte takové to, chápete, co to znamená v tom obecném, ehm, v tom obecném smyslu. Snažíte se opravdu oslovit tyto mladé lidi, ehm, přistěhovalce a snažíte se vlastně, aby se také cítili dobře v našem prostředí, v našem společnosti, protože my vlastně je důležité, aby všichni měli pocit, že jaksi patříme k sobě a mám pocit, že občas to v politice chybí a přitom je to tedy zásadní, aby se na tom pracovalo a je důležité, že vy právě vlastně v terénu, v praxi pracujete s těmi všemi mladými lidmi, abyste jim právě poskytli ten pocit náležitosti a že vlastně eh, je učíte určité hodnoty, nebo že vlastně říkáte o těch různých hodnotách. Mě by možná zajímaly podrobnosti, jak vypadá konkrétně ta vaše práce s těmi lidmi, eh, jak vypadá ta práce v terénu, ale chtěla bych vám také poděkovat opravdu za to vaše zaujetí, a myslím si, že to je zásadní právě v dnešní době a při těch eh, problémech, kterým čelíme. Děkuji nyní paní Petra. Eh, také bych eh, chtěl poděkovat srdečně za vaše obrovské angažmá, za předložené návrhy. A také děkujeme za to, že vás zajímá náš názor na vaše návrhy a jak vidíme také šance eh, je převést život. Eh, vy jste obě dvě hovořili o program Erasmus+, a já si myslím, že obě akce, oba návrhy de facto do tohoto programu pasují. A myslím, že mm, my tady eh, vidíme velice často dobré projekty, které ovšem eh, musíme odmítat pro nedostatek prostředků v tomto programu. Čili ne každá dobrá myšlenka se dočká financí. My bychom velmi rádi, eh, aby v tom příštím programovém období bylo peněz více oproti současnému rozpočtu, ovšem je třeba o tom přesvědčit zejména členské země, aby tyto peníze dali k dispozici. Ale co se týče těch eh, vašich konkrétních návrhů, tak eh, já nevím, zda by měli už v tom současném programu šanci na financování. Protože eh, pokud se týče třeba i cílů těch vašich návrhů, Eh, to znamená, eh, to jsou celkem dobré a rozumné možnosti, eh, které by se do toho programu vešly a bylo by to všechno jaksi konzistentnější. Čili ano, bylo by dobré zeptat se tedy de facto třeba komise, jestli je šance financovat tyto iniciativy už teď z tohoto programu. A pokud by to nešlo, pak bychom měli skutečně zvážit, eh, jak to tam snad vpravit ještě eh, v poločase, když budeme tady eh, provádět takovou tu inventuru v poločase. Eh, protože eh, de facto eh, tady se hovoří také o návrzích, které nemají žádné nějaké vysoké vstupní Prahy, abychom třeba lidem, kteří k námi k nám se dostali, k nám utekli, tak měli prostě tady nějaké šance, abychom je trošku uchránili před radikalizací a podobně. Takže možná komise, eh, pokud tady je přítomen, přítomná, tak snad to má něco říct. Pokud eh, se již nikdo nehlásí, tak bych ještě chtěla k tomu doplnit něco sama. Vy jste hovořili o možnosti, která již eh, v rámci toho programu existuje, která byla zahájena již v minulosti a týkala se právě integrace uprchlíků a samozřejmě, že i e, tato aktivita ale probíhala jaksi e, s nedostatečným finančním e, zajištěním, ale určitě by bylo dobré v této aktivitě pokračovat. A pokud jsem to tedy správně pochopila, tak vy jste hovořili nejen o tom key to, ale také o tom, že je důležité v této oblasti vykonávat více činností i v rámci toho programu, který se týká mladých lidí. To je podle mne velice zajímavý návrh. My v, v našem výboru jsme Evropské komisi eh, navrhli eh, celou řadu takovýchto aktivit. Myslíme si, že by se to mělo jaksi eh, provádět podobné činnosti, například i v oblasti humanitárních činností, a že by jaksi těm eh, mladým lidem měla být dána také možnost, aby se zařadili do našich univerzit a také by například měli mít možnost eh, získat eh, stipendium a podobně. A v rámci této žádosti jsme na rok 2016 obdrželi o 52 milionů eur více. A bylo to v rámci usnesení Evropského parlamentu, jehož obsahem bylo, aby v naléhavých situacích eh, mladí uprchlíci měli přístup ke vzdělávání. Takže chci jenom eh, potvrdit, že se tomuto tématu věnujeme, zvláště zde v našem výboru, také ve spolupráci s výborem eh, pro rozvojovou spolupráci, ale důležité je zeptat se zástupců Evropské komise, jak chce v této věci postupovat a zdá má také v rozpočtu nějaké prostředky na to eh, rezervované. Proto bych se chtěla zeptat zástupkyně komise eh, z jednotky pro eh, mládež, zda by nám k tomu mohla něco říci, pokud zde je. Nebo paní Violeta Versniče. prosím. Um, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že mám také možnost vyjádřit se. Ještě předtím, než odpovím na vaše otázky, tak bych nejprve chtěla říci, že v našich programech pro mladé se hodně věnujeme právě zastoupení mladých, eh, také se věnujeme těm různým příkladům a osvědčeným postupům. Myslím si, že pokaždé, když, nebo když se ptáte, zda ty programy vlastně mají svou hodnotu, tak vidíte opravdu zda tyto tři mladé dámy. Uh, Eh, celkově se toho zúčastnilo asi 7 tisíc lidí této, více než 7 tisíc lidí se zúčastnilo této akce Evropského setkání mládeže. Já jsem tam také byla a opravdu to bylo velice působivé. A zde vlastně dnes slyšíme konkrétní návrhy velice jasně a eh, velice dobře vysvětlené. Takže to si myslím, že je velice dobrý příklad toho, jak je důležité, aby se mladí lidé zapojovali do hm, politiky a jak je to užitečné. Eh, také mm, opravdu je dobré hovořit v této souvislosti o programu eh, pro Erasmus+, který může být použit pro různé myšlenky, pro různé ty podněty. Samozřejmě tam je určitý proces, určitá procedura vyhodnocování pro ty granty, takže někoho nikdy nemůžeme říci, že nějaký program určitě dostane grant a jiný nikoli, ale je pravda, že opravdu ty projekty o kterých jste hovořili, docela dobře zapadají do takového toho, um, do takové té představy o tom, jak by měly vypadat ty programy Erasmus+. Už vlastně i paní Kosta říkala, že tam jsou takové cíle v Erasmu+, Plus, jako třeba to mm, stavění mostů a tak dále. O to, to právě komise chce v těchto programech hledat. Také už jste, mm, pokud tam tedy není nějaká, a pak tam jsou ještě takové speciální výzvy k předkládání návrhu, o kterých jste také hovořila, na různá konkrétní témata. Angela navrhovala, abychom schromažďovali osvědčené postupy a e, rozšiřovali je. A Anna hovořila také o takové vlastně o tom přístupu na základě PIR na tom vlastně rovnoceném přístupu. I v rámci Erasmu se snažíme oslavovat více lidí a snažíme se také spolupracovat s politickými činiteli v jednotlivých členských státech, snažíme se právě zjišťovat ty osvědčené postupy a mm, právě máme možnost eh, přizvat si odborníky z členských států, hovořit eh, s nimi a také umožnit jim, aby oni hovořili mezi sebou. Mm, takže to je taková jedna naše možnost. Můžeme tedy sezvat všechny odborníky z členských států k jednomu stolu a vyzvat je k tomu, aby sdíleli osvědčené postupy. To je vlastně taková jedna věc, která, na které pracujeme a kterou budeme dále rozšiřovat. Děkuji. Paní Šojdrová, chcete se také něco ehm, chcete se také vyjádřit? A pak eh, přistoupíme k dalším návrhům chtěla také poděkovat těmto mladým dámám za eh, jejich eh, představení, jejich další vize, jak pokračovat eh, v zapojení mladých lidí. Já bych chtěla ocenit to, že to vlastně dělají jako dobrovolníci. A my víme, že právě tyto dobrovolnické akce mají problém s čerpáním Erasmu+, protože je to komplikované. Já myslím, že máte příležitost apelovat právě tady na to, aby Erasmus Plus na té evropské úrovni byl administrován co nejjednodušeji, protože chápu, že čerpání finančních prostředků pro vás je prostě velmi komplikované. A chtěla jsem se vás zeptat, pokud budete moci odpovědět, zda máte také zkušenost s čerpáním národních, případně mm, komunálních programů, protože jedna věc je evropská úroveň, kterou my tady podporujeme a považuje, já osobně ji považuji spíš za symbolickou, protože ty hlavní aktivity se musí odehrávat v členských státech a vy byste měli cítit podporu těch členských států. Zda tedy tam máte nějakou zkušenost. Děkuji. Nyní můžete reagovat. Prosím. Pokud k tomu chcete něco doplnit, pak přijdeme k druhému kolu. So, at first, thank you so much for your positive... Ano, já bych vám nejprve chtěla poděkovat za vaše pozitivní reakce. Nejprve padla otázka, jak vlastně více podporovat mladé lidi. Já si myslím, že třeba ta akce Evropské setkání mládeže, to byla opravdu skvělá akce a motivovala mnoho mladých lidí. Já jsem si ji také účastnila, takže vám za to chci poděkovat. To je přesně takový ten skvělý krok dobrým směrem. A hm, jak nás můžete podpořit? No tak my vám dnes představujeme určité podněty a vy z nich můžete vytvořit eh, další projekty a tím nás vlastně dále povzbudíte. Naprosto souhlasím s tím, že by bylo dobré, aby se bylo lepší, kdyby byl jednodušší přístup eh, k, k financím z Erasmu+. A samozřejmě také vždycky možné najít peníze i na národní úrovni, ale já si domnívám, že ten program Erasmus+, by byl perfektní k tomu, aby vlastně propojil ty mládežnické organizace s migranty, protože vlastně ten Erasmus Plus není jenom vnitrostátní program, je to evropský program a zde vlastně musíme pracovat eh, společně. Děkuji. Děkuji, já bych k tomu pouze eh, chtěla říct, že tedy naprosto souhlasím s tím, co řekla Angela, chtěla bych k tomu pouze něco dodat. Pokud eh, nás chcete nějakým způsobem podpořit, Myslím si, že je dobré, abyste eh, mladé lidi nepovažovali pouze za nějakou vaši budoucnost, ale i za, to, vlastně i za tu přítomnost, protože už dnes jsme aktivní, už dnes pracujeme. Takže opravdu, já si myslím, že nemusíte čekat, až nám bude 40 let a teprve potom ty naše myšlenky využít. Ano, s tím naprosto souhlasím, to je pravda. ono potom, kdo, ti lidé, kteří vám to říkají, se stávají si součástí minulosti, proto vám to říkají. Nyní přejdeme k druhému tématu. Nové dovednosti v Evropě, jak mohou univerzity přispět k vytváření nových dovedností eh, s ohledem na měnící se pracovní trh. Tam jsou tedy ty myšlenky, eh, ty nápady číslo 3 a 4. Chtěla bych eh, představit Biku z Finska, která je aktivistkou, žije, žije v Helsinkách, eh, studuje mediální problematiku a byla předsedkyní Rady mladých lidí v Helsinkách a v regionu Helsinkách a zabývá se Eh, také eh, problematikou eh, jaksi začlenění švédsky mluvících studentů. Je členkou pěti různých dobrovolnických organizací a účastní se celé řady mezinárodních konferencí. Prosím, Biko, máte slovo. Thank you and good morning everyone. Děkuji, přeji vám dobré dopoledne. Eh, pokud se týče eh, při, při, přátel eh, myšlenku e y e, já tady se snažím hm, také získat určitou podporu pomocí financování tzv. grassroots movement. Za vzdělávání by se mělo soustředovat na to, aby mladí lidé získali to, ty dovednosti, které potřebují ale bohužel často je to, co se učíme ve škole, zastaralé. A problém je v tom, že my v této džungli také máme spoustu různých falešných informací a špatných informací. E, nicméně e, máme internet a věci se trošku mění. Ale Máme tady spoustu faktů, ale eh, často člověk neví, jak s nimi naložit. Pokud se týče Eh, řízení nebo informace a vzdělávání po internetu, tak je třeba, aby rodiče a učitelé měli určitou takovou korekční a takovou vodící roli, aby nás korigovali a mm, eh, také učili nás, co si z toho vybrat, co ne, a také jak respektovat v tom anonymním a tvrdém světě internetu jiné. Eh, my také se musíme eh, ucházet o práce, eh, být v nějakých komunitách, a to znamená, že také každý, každé dítě musí získat jakousi tou počítačovou gramotnost ve škole. A to skutečně dává celým národům, celým zemím velkou kapacitu. Čili ta digitální vzdělávání by mělo být důležitější. A já vás tedy žádám, abyste byli více zdůrazňováni, aby byly více zdůrazňováno eh, vzdělávání po internetu už ve školách. Ano, to bylo skutečně efektivní. Je vidět, že jste se pohybovala v oblasti komunikace. Nyní prosím Angelu. My second proposed... Můj druhý návrh eh, je to, abychom měli takové ty základní eh, předměty, jako je eh, přírodní vědy, technologie a tak dále, matematika, aby to bylo eh, jaksi přitažlivější pro lidi. Hodně jsou tam podreprezentovány ženy a já si myslím, že tady to vzdělávání v těch základních předmětech a motivace k ním, to by mělo skutečně začít v co nejranějším věku. Já jsem pro letní školy e, a to je třeba pro 16-leté e, teenagery a starší, aby během prázdnin e, po na 5-6 dní, možná týden, dva, se vzdělávali někde v nějakém kurzu na univerzitě a podobně. Já si myslím, že takovéto letní školy by měly být součástí Erasmu+ a měl by být eh, jaksi eh, možnost pro více dětí, eh, také třeba zdrávit půl rok někde v zahraničí na škole, to by skutečně bylo dobré. Kromě toho musíme také rozbíjet stereotypy. Problém je v tom, že mnozí z nás eh, de facto se vyhýbají těm technickým a přírodovědným eh, předmětům, protože vůbec nevědí, eh, jak to potom v praxi funguje ve firmách a v podobně. A navíc skutečně je třeba, aby tam bylo více dívek. Také je třeba důležité usnadnit přístup mladým ženám ke stipendiím. Eh, já eh, jakožto studentka medicíny eh, vím, jaký je strach z těch základních předmětů, o kterých jsem hovořil, zejména mezi dívkami. Ale já jsem skutečně se eh, zabývala některými příklady tady k tomu. A já si myslím, že vy skutečně eh, o tom můžete hovořit, o tom číst, eh, dívat se na tom v kině, ale třeba, když chcete vědět, jak funguje Evropský parlament, tak lépe než filmy je skutečně to tam navštívit a vidět to. Čili to je lepší motivace. To je opravdu důležité vás poslouchat. A nyní prosím o reakce. Ja, vielen herzlichen Dank auch für... Děkuji eh, také za tyto dva návrhy. Eh, já začnu s tím prvním. Pokud se týče eh, podpory vzdělávání a vlastně kompetencí také v oblasti médií, tak to skutečně tím se zabýváme v parlamentu. My jsme v mnohých zprávách již členské země vyzvali, aby třeba v té mediální oblasti o tom, jak si tedy zacházet s informacemi z médií a tak dále, aby se to vyučovalo snad už od mateřské školy. Ale bohužel Evropský parlament má tady poměrně svázané ruce. My máme pouze jaksi podpůrné a koordinační kompetence tady v Evropské unii, takže eh, my v podstatě nemůžeme moc nutit členské země k něčemu závaznému. A eh, pokud by něco takového eh, bylo už eh, v posledním třeba roce, eh, řekněme, té školky a už i na prvním stupni školy, tak my si myslíme, že to by bylo skutečně dobré a my můžeme opravdu jenom tedy vyzývat členské země, aby třeba sami se zavázali k tomu, že to do svých školských plánů dají. My tady nemůžeme dělat mnoho více, ale mohu vám slibit, že určitě nepolevíme a budeme jim to připomínat stále a stále a stále. A ne jenom ve slavnostních projevech, a aby tady se e, děti více školili už ve školách v zacházení s novými médii, a že prostě nestačí jenom dát dítěti počítač a e, říct mu hrej si. My tady, jak říkám, určitě nepolevíme a e, neustále se budeme snažit e, postrkávat členské země k tomu, aby se opravdu něco e, změnilo k lepšímu. Nicméně děkuji srdečně za tento návrh a já tedy věřím, že v, těm, v těch českých zemích se to opravdu podaří jednou dne prosadit. Ano, děkuji. A děkuji. Já e, souhlasím s těmito návrhy. E, souhlasím tedy e, s kolegyní, která říkala, že my jsme tady k tomu otevření. Už jsme tady měli hlasování, a není to tak dávno, na plénu o Evropském programu pro mládež a já jsem na tom eh, pracovala a můžu říct, že tyto boty jsme tam už zdůrazňovali. Čili ty digitální schopnosti, eh, to znamená elektronická média, internet, eh, to, to všechno by se mělo dětem jaksi více, více předkládat, aby tedy děti používaly internet jakýmsi vědomým způsobem, ne jenom pro zabíjení času a zábavu, také jako zdroj znalostí a samozřejmě znalosti, které nejenom jsou důležité na e, pracovním trhu, ale vůbec v životě, kritické myšlení, kreativita, motivace, e, podnikatelský duch a tak dále. Prostě, aby e, mladí měli chuť s vervou se pouštět do něčeho nového. I dobrovolně. Aby si to vyzkoušeli to jsou prostě eh, vlastnosti a dovednosti, eh, které by děti měly získat ve škole. Eh, tady jsou rozhodující učitelé. A to znamená, že celý ten systém vzdělávání a školství by se měl modernizovat v tomto smyslu. Prostě jakási digitální modernizace by měla proběhnout. Souhlasím třeba s tou myšlenkou stipendií, Eh, možná vytvářet nadace, které by se zabývaly poskytováním stipendií, tak aby se eh, mezi mládeží rozšířily, rozšířila znalost vědeckých poznatků a aby se tam vyučovalo to metodou škola, škola hrou. A samozřejmě, aby to bylo v určitým způsobem synchronizováno s potřebami pracovního trhu. Čili ano, my jsme pro vás partnery a určitě toto podporujeme. Eh, děkuji, paní kolega Kristýna Rybacká. Děkuji vám. A děkuji vám za eh, jak si, eh, za tuto prezentaci. Já jsem matematička, takže skutečně to angažma žen ve vědeckých oborech, to mě opravdu líbí se toto téma. Nicméně velice mě zasáhla eh, to, co jste konstatovala o změněné roli učitelů eh, při vzdělávání, eh, při využívání, využívání moderních technologií. Ta role je zásadně jiná. Internet je zdrojem informací, ale ty informace, jejich přeměnu v poznatky, tak skutečně tam je třeba Eh, aby tam někdo sehrával tu roli, to, to filtrování těch, těch zbytečných eh, informací a výběr toho dobrého. A to je role učitele. Čili my skutečně budeme podporovat eh, také třeba výměnné pobyty pro učitele, aby se mohli podělit o osvědčené postupy. A důležité je, aby třeba v studijních programech Eh, a myslím vzdělávání učitelů, aby už tam eh, se hovořilo o té jejich nové roli eh, ve školství. Děkuji vám. Děkuji, pan koleg, paní kolegyně Bilda. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se možná přihlásila trošku pozdě, protože jsem chtěla hovořit o těch prvních tématech, která se zabývala tím, jak škola může přispět k deradikalizaci. My jsme ve Francii nedávno měli k tomu studii a z té vyplývá, že více než 43 mladých lidí, kteří byli radikalizováni, měli se eh, jaksi eh, sekundární eh, výuku, 27 těch radikalizovaných šlo do šlo na univerzity a pouze velice malé procento těch radikalizovaných lidí mělo pouze základní vzdělání, takže eh, ten problém je patrně složitější. Myslím si, že je velice eh, důležité soustředit se především na to, co probíhá v praxi. Já jsem eh, možná na to trošku odbornice, protože často navštěvuji staré lidi, kteří třeba nemají ani dostatek peněz na to, aby si zatopili a e, myslím si tedy, že naše pozornost by se měla zaměřit e, na všechny kategorie občanů. Děkuji nyní kolegyně Triple. Yes, um, thank you. Uh... Děkuji vám. Já bych chtěla vyjádřit k těm návrhům o tom, jak je důležité osobně e, zaangažovat mladé lidi, třeba ty stipendia nebo letní školy, zejména pro mladé ženy. Ano, já myslím, že my jsme už něco takového iniciovali, ale je třeba dělat více. Skutečně vidíme to v sociálních záležitostech. Když vlastně eh, se na lidi obrátíte a dáte jim možnost eh, získat osobní zkušenost v tomto kontextu, tak já myslím, že to je dobré. Čili ta, eh, ty letní školy a, a stipendia, to je velmi důležitá věc. No a pokud se týče internetu, já souhlasím s tím, že internet je pokladnicí obrovského množství informací a že eh, lidé eh, jsou dneska daleko lepší v posuzování hodnoty těchto informací. Myslím, že se velice rychle učí. Čili já myslím, že mladí lidi eh, by měli mít tedy skutečně čím dál větší tu schopnost se orientovat a to znamená podporovat je v tom, to je dobrá myšlenka. A když to spojím s tím, co bylo řečeno v tom prvním kole, pokud se týče akceptace a také e, vítání uprchlíků a migrantů, tak já myslím, že to také souvisí s tou otázkou internetu. E, víme, že na internetu je také spoustu nenávisti, která se obrátí, obrací proti migrantům a uprchlíkům. A já si myslím, e, že bychom měli podporovat mladé lidi, aby se vyjadřovali na internetu eh, proti eh, tomuto, těmto projevům nenávistí. Čili já myslím, že ano, to je dobře. Paní Šedrová. Eh, děkuji za tyto návrhy. Já bych vám chtěla jenom říct jednu věc, tak jak jsem vás vyslechla, tak vlastně vy jste zástupkyně z Německa, z Francie, z Finska úplně tři rozdílné vzdělávací systémy a máte přitom stejné podobné návrhy. Vaše návrhy jdou společným směrem. Takže je vidět, že mladou generaci začínají trápit společné pro- problémy a díváte se na to mm, společným, společnýma očima. A to, je pro na, to by pro nás mělo být, myslím teď pro nás jako poslance, pro mě velmi zajímavé. Um, Myslím, že ten návrh, který se týkal uh, učitelů, ten je klíčový a je pravda, že v rámci Erasmu Plus by na učitele mělo být víc, větší zaměření. Já myslím, že to slyšíme my jako poslanci, slyší to také komise a je zřejmé, že e, větší kvalita výuky bez, podpory, bez větší podpory učitelů se nepodaří a Erasmus Plus je ideální program pro podporu učitelů v jejich získávání mezinárodních zkušeností, sdílení dobré praxe. Takže to je jeden návrh, který tady konkrétně zazněl. A letní školy, Myslím, že máte pravdu a já se teď obracím na komisi. Myslím, že projekt letní školy, mezinárodní letní školy, zatím v rámci Erasmu financovaný není. Pokud je tomu tak, pokud se mýlíme, tak nás komise opraví a je to dobře, ale pokud tomu tak skutečně není, pak by e, do Erasmu Plus měla tato možnost být e, zavedena. Takže děkuji za tento podnět. E Děkuji, já bych také ráda něco doplnila. Je pravda, že ta rozhodnutí, která se týkají kompetencí a dovedností, to samozřejmě spadá pod členské státy. Nicméně něco v rukou máme. Někde může být aktivní i Evropa. Například ta metoda otevřené koordinace se všemi eh, členskými státy funguje a v rámci toho máme i určité eh, benchmarky. A komise samozřejmě eh, má přehled o tom, které členské státy již eh, stanovených cílů dosáhly a které ještě nikoli. Máme zde například tu Evropskou agendu pro dovednosti a Cílem této agendy je právě to, aby všichni měli určité horizontální obecné dovednosti a to jaksi eh, vedle formálního a neformálního vzdělávání, které by mělo být eh, vzájemně uznáváno. Takže i zde můžeme určitým dílem eh, přispět na této evropské úrovni. A potom mezi těmi konkrétními návrhy. Mne velice zaujalo a uvidíme, co na to řekne komise, i když v té první diskusi se samozřejmě nemůže k ničemu zavazovat. Nicméně ta otázka těch letních univerzit, Summer Universities, Summer Schools, což by mohly být jakési pilotní projekty v rámci Erasmu. Například eh, já jsem se u nás eh, doma v Itálii snažila toto podporovat. Vím, že to je velice oblíbená věc a měla by mít eh, celoevropský rozměr. A potom ještě k těm digitálnějším školám. My zde eh, máme také ten Evropský eh, strukturální fond pro investice a ten byl využit eh, také pro program takzvané digitální školy. To znamená, ty peníze šly třeba na širokopásmové připojení nebo na vzdělávání učitelů v digitální problematice. A tomu by se komise asi měla věnovat více, protože prozatím takovýchto programů pro větší digitalizaci škol nebylo mnoho. Nyní bych eh, předala slovo zástupcům Evropské komisi. Eh, chtěla bych ještě eh, připomenout i program European SchoolNet, který v 35 zemích provádí jaksi společné projekty, různá partnerství mezi studenty a učiteli. Takže myslím si, že je celá řada příležitostí, kterých je ještě třeba lépe využít a nyní již předávám slovo zástupcům Evropské komise. And again, děkuji. Eh, paní předsedkyně a mm, eh, děkuji tedy eh, za tu možnost, že tady mohly zaznít i zajímavé myšlenky. Skutečně my v různých těch našich networkcích hovoříme o tom, jak je důležité vyměňovat si ty osvědčené zkušenosti a postupy. E, pokud se týče konkrétní otázky k těm e, letním školám, jestli jsou slučitelné s Erasmem, e, já myslím, že tady nemohu úplně jasně odpovědět, poněvadž ono to záleží tak trošku na organizaci to by možná byla také otázka strategických partnerství, kde se vytvářejí různé mosty mezi částmi programu eh, a mezi mládežnickými organizacemi a vzdělávacími instituty. Čili možná, že by to šlo, ale tam by hodně záleželo na tom, jak by se to zorganizovalo. Já si myslím, že skutečně eh, eh, je možné se na to podívat. Jako budování mostu mezi univerzitami a mládežnickými organizacemi, tak by to asi šlo. Děkuji. Děkuji za tento otevřený přístup ze strany Evropské komise a nyní vás poprosím o stručnou reakci. Um, okay. Děkuji vám za všechny komentáře a děkuji vám za podporu, kterou jste vyjádřili. Stručně jenom eh, bych se vrátila k něčemu, co je pro mě velice důležité, poněvadž to je ta eh, jaksi reakci, která se mi dostává různě na různých fórech. Eh, tam se říká, že Evropský parlament možná eh, vytváří určitý tlak na vzdělávání a tak dále. Eh, já myslím, že v podstatě to nejdůležitější je, že Evropský parlament by mohla být tím fórem, kde se vyměňují ty nejlepší a osvědčené postupy mezi jednotlivými zeměmi a, a jestli tady jsou důležité ty neformální styky, e, různě tady v e, zákulisí a podobně. A samozřejmě e, doporučení pro školní vyučovací plány, ty samozřejmě tam by to skutečně mělo být také. Děkuji, když budete pracovat na těch dokumentech, myslete na to tady bylo řečeno, že skutečně Evropská unie sehrává důležitou roli. Je to vlastně jakýsi network. Ano, eh, lidé eh, potřebují nejenom tedy hovořit teoreticky o věcích, ale potřebují to zaměření na praktické eh, způsoby, jak skutečně vylepšovat systémy školství. Ano, s tím naprosto souhlasím. Uděláme, co bude v našich silách. A ještě prosím kolegyni. Prudko. Vyš... Jenom stručně, myslím si, že eh, až budeme eh, příště revidovat ten boloňský proces, tak eh, možná se můžeme také zabývat tom, na těch, těmi kvalifikačními rámci pro učitele a tam mohou zaznít tyto návrhy. Grazie, certamente. Děkuji, ano, určitě. A nyní přejdeme k tomu třetímu tématu, kterým je praktické vzdělávání a e, učňovské školství nebo odborná příprava a příspěvek e, k lepšímu přístupu na pracovní trh. Opět e, předám nejprve slovo Aně a Bice pro myšlenky číslo 5 a 6. Já vám tedy nyní eh, velice ráda předložím jednu eh, myšlenku, která je pro mě velice eh, důležitá. Jde o kreditní body jak pro bakaláře, tak pro masters. A myslím si, že by bylo velice důležité v těch kurikulích ocenit také ty takzvané soft skills, to znamená dovednosti, které ti studenti získají třeba během nějaké dobrovolné práce a podobně. A třeba z těch 180 potřebných bodů by 30 z nich mohlo být dáváno, dávány za nějaké eh, praktické životní eh, zkušenosti. Student eh, by tedy mohl požádat o to, aby tyto body byly mu jaksi uznány za Eh, takovéto jeho zapojení eh, v praktické eh, činnosti. A jednou za rok by tedy měla univerzita tomu studentovi nabídnout takovou tu možnost. Bylo by to na základě nějakých stanovených kritérií, například toho, že se student zúčastnil nějakého projektu během studií a podobně. Univerzita jakožto místo, kde se nejen učíme, ale také kde rosteme jakožto dospělí lidé. To by mělo být naším cílem. Ta, to dobrovolnictví, to samozřejmě eh, rozvíjí týmovou práci, iniciativu a celou řadu dalších kompetencí a studie ukazují, že lidé, kteří se účastnili dobrovolnické práce, mají větší šanci na získání e, práce. A také jaksi eh, úlohou vzdělávání je připravit lidi na vstup na eh, pracovní trh a připravit eh, na úspěch, ale určitým způsobem také na neúspěch. A já jakožto eh, na zákonodáci se, vás, se na vás obracím také proto, abyste jaksi bojovali proti nezaměstnanosti tím, že budete klást větší důraz na neformální vzdělávání. Děkuji mnohokrát. My jsme schválili v parlamentu také usnesení o dobrovolnictví a šli jsme tam v, eh, trošičku dále, než to potom bylo schváleno. Byli jsme ambicioznější, ještě tedy dávám slovo BICE. Já nyní e, představím e, projektové vyučování ve školách. Jehož cílem by vedle rozvíjení vědy a techniky měly být také ty soft skills. Samozřejmě, že zde je možné, aby Evropský parlament eh, jaksi eh, toto podporoval prostřednictvím ovlivňování eh, kurikul a například podporou toho, aby vzdělávání studentů bylo mezinárodně uznáváno. Měly by mít v rámci Erasmu Plus větší prioritu také školní či studentské výměny, aby to bylo pro všechny atraktivnější. Já například jsem se účastnila o kurzu videoprojekce, což je poměrně nudné, když sedíte ve třídě a zkoušíte si to ve třídě, ale na jaře jsem se eh, zúčastnila takového eh, projektu, na, kde tedy každý z nás měl jaksi určitou úlohu. Například já jsem pracovala jako produkční, ostatní měli zase eh, jiné úlohy při vypracování toho videoprojektu. A naučila jsem se vlastně nejen ty technické věci, ale také něco o koordinaci, spolupráci. A myslím si, že právě to projektové vyučování zaručuje, že studenti dříve, než se dostanou do skutečných eh, pracovních pozic, eh, získají eh, jaksi ty další takzvané soft skills během jaksi toho projektu, to znamená kromě těch technických a vědeckých poznatků se naučí i jak koordinovat lidi, jak s nimi spolupracovat a to jim potom může velice pomoci v, praktic, až eh, si najdou práci. Myslím si, že především eh, ta práce v týmu, ve skupině je naprosto klíčovou, tou takzvanou měkkou dovedností. Děkuji mnohokrát, to bylo velice zajímavé a nyní si vyslechneme reakce členů Evropského parlamentu. Přeje, kdo si přeje hovořit? Helga, prosím. Yes, uh, once again, uh... Děkuji, já si tady ještě hlásím znovu. Chci říci, že máme, náš výbor má otevřené dveře, je otevřený vůči té myšlence těch soft skills a neformálnímu uh, učení. Chci říci, že opravdu jste, uh, jdete tím dobrým směrem a je velice dobré, že si to uvědomujete, protože je jasné, že to školní vzdělávání je velice důležité a vysokoškolské vzdělávání na univerzitách také, ale víme, že zejména pokud eh, se chceme věnovat lidem, kteří mají určité znevýhodnění, tak tam je také důležité eh, zrovna tak i to vzdělávání eh, informální a také ty další dovednosti. Takže já bych vás chtěla eh, ujistit, že na tomto pracujeme a jsme velice otevření vůči těmto myšlenkám a pokud máte třeba nějaké další osvědčené postupy ze své praxe, tak eh, to oceníme, pokud eh, se budeme moci poučit z vašich zkušeností. Nicméně chci říci, že ta celková myšlenka, mm, ta už se uplatňuje a myslím si, že náš výbor a mm, projekty, které jdou tímto směrem, budou určitě v dobré spolupráci. Nyní paní Eko, pan kolega Eko. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. <clears throat> Já jsem se této věci věnuji velice aktivně a také jsem si velice pečlivě vyslechl všechny návrhy těchto tří dám. Měli bychom mít možná nějaká konkrétnější měřítka, kritéria těch soft skills, protože zaměstnavatelé chtějí tyto dovednosti, musí to být také přenositelné dovednosti. A evropské mládežnické organizace nám říkají, 53 Pardon, tedy mládežnické organizace v Evropě nám říkají, že vlastně mm, Evropan, evropským malým lidem není příliš dopřáváno sluchu. Potřebovali bychom více názorů. Některé ty myšlenky jsou dost takové abstraktní. Hovořili jste třeba také o spolupráci s migranty. Musíme najít každému dobrou budoucnost a migranti jsou součástí těch řešení. V roce 2018 už by všechny členské státy měly mít zavedený speciální e, rámec kvalifikací pro e, také profesní vzdělávání, pro mm, ved i pro tyto dovednosti a všechno by mělo být v souladu s tím s celoevropským rámcem uznávání kvalifikací a potom můžeme do toho systému dále investovat a i Eh, migranti by měli mít možnost eh, v tom systému najít své místo a také získávat tyto dovednosti. Děkuji. Ještě někdo další? Kristýna, prosím. Děkuji za slovo. Je to opravdu důležité téma. Já bych eh, chtěla říct, že tedy, jak připomněla paní předsedkyně, přijeli jsme před dvěma týdny rezoluci, ve které jsme požadovali například jasnější vymezení práv a závazků eh, dobrovolníků a také ve spolupráci s, se zaměstnavateli Eh, jsme se snažili, aby při tom eh, procesu eh, nabírání pracovníků uznávali praxi z dobrovolnictví, tak aby to dobrovolnictví se stalo jakousi nedílnou součástí neformálního vzdělávání. To také souvisí s tím návrhem, o kterém jste hovořila. Další problém, který jste všechny zmiňovali, se byly ty projekty různé eh, typy té budoucí práce budou vyžadovat zkušenosti z té projektové práce. Proto jsou projekty naprosto klíčovou součástí vzdělávání do budoucnosti. A to bude třeba na to klást důraz nejen v rámci Erasmu+, ale máme zde například také cenu Karla Velikého, která se právě soustředí na týmovou práci a my v parlamentu bychom se měli zavázat k tomu, že budeme podporovat eh, celou řadu různých programů, které budou právě podporovat a oceňovat práci v týmu. Děkuji. Já bych tomu chtěla dodat ještě dvě věci. Já jsem vždy byla proto, aby se uznávalo dobrovolnictví jako eh, součást eh, vzdělávání, tedy aby za to byly dávány eh, kredity a v Itálii je to již zavedeno u středních škol, tedy nikoli univerzit, ale pokud jde o střední školy, tak tam určitá část hodin práce v dobrovolnictví bude takto uznávána jako součást neformálního vzdělávání. Například máme zkušenosti s tím, že mladí lidé učí eh, starší občany používat počítač a ti mladí lidé potom za to dostali kredity. Zkušenosti s těmito kredity za dobrovolnickou činnost v Evropě existují. Samozřejmě my se, jak si nemůžeme nutit země, aby to dělali, ale máme určité nástroje k dispozici na podporu těch soft skills. Eh, nový eh, vzdělávací rámec eh, bude rovněž tedy předpokládá, že existuje povinnost vzájemně v jednotlivých zemích uznávat body za soft skills. U středních škol tyto zkušenosti tedy již existují. Pokud jde o univerzity, tam to spíše závisí na jednotlivých univerzitách a myslím si, že i v rámci revize boloňského procesu by se o tom mohlo začít více hovořit. Dnes se setkáme i se zástupci univerzit, tak jim rovně váš návrh eh, předložíme. Chce něco dodat zástupkyně komise? Děkuji, možná stručně. Ráda bych eh, podpořila myšlenky, které v diskusi zazněly. Myslím si také, že je velice důležité zamýšlet se nad tím, jak eh, věci postupují předu. A my kde tedy samozřejmě máme v komisi tu novou agendu pro dovednosti, tam je celá řada věcí zakotvená, ale je třeba na tom začít konkrétně pracovat. A já bych také chtěla eh, vyzvat naše mladé zástupkyně zde, aby pečlivě sledovali vývoj této agendy, aby ten náš vzájemný dialog zůstal i nadále otevřený. Děkuji mnohokrát, ano, můžete se jaksi eh, společně eh, o tom domluvit, můžete se podívat eh, na to, jakým způsobem je ta agenda komise strukturována. Prosím, máte slovo. Uh, thank you for um, all these comments. No, děkuji za všechny komentáře, které zazněly. Já mám pouze jednoduchou otázku. Omlouvám se, teď eh, chtěla bych se zeptat eh, dvou poslankyň. Vy jste se ptali, eh, vy jste vlastně říkali, že přivítáte naši pomoc, ale jak vlastně se můžeme podílet konkrétně tedy na vaší práci? Hmm, to je taková otázka. Vidím, že zde máme i zástupce Youth Forum. Evropská unie již před několika lety zahájila strukturální dialog eh, se zástupci evropských eh, mladých eh, lidí prostřednictvím toho Youth Forum, fora pro mladé a je zde tedy vlastně zakotvená vzájemná povinnost vést ten dialog a povinnost naslouchat zástupcům mladých lidí, pokud tedy jaksi v rámci toho rozhodovacího procesu. Takže i to Youth Forum by vlastně mohlo být jakým si mluvčím pro vaše návrhy, jakýmsi prostředkovatelem. A existují i platformy, i fóra, kde tento dialog může probíhat. A i různé zprávy, které my zde v našem výboru předkládáme, tak i při vypracovávání těchto zpráv budeme přihlížet k vašim návrhům, například tím, že si s vámi eh, Eh, setkáme, budeme se s vámi eh, setkávat. My máme pořád jednání eh, na internetu, je k dispozici, takže i vy budete mít možnost, pokud to budete sledovat, se na nás obrátit s vašimi návrhy. Ještě někdo se hlásí? Už nikoli. Já si myslím, že to bylo velice zajímavé setkání. Děkuji mnohokrát také sekretariátu za naši podporu. Ještě chcete něco říci? Bika. A Bika ještě nehovořila, já se velice omlouvám, prosím. Yes. Thank you. Ano, děkuji. Chtěla bych pouze ještě stručně zdůraznit, že když jsem hovořila o tom neformálním a informálním vzdělávání, tak tam opravdu není úplně zřetelná dělicí čára. E, někdy vlastně pouze třeba tím, že chodíte do školy a učíte se vlastně interakci mezilidské, tak už to je nová, e, nová dovednost, nová zkušenost. Tak je, doufám, že vždycky to budete mít na paměti když budete řešit tato věc, tyto věci. No a pak také jsou zde určité nástroje, jako například eh, Evropský pas pro, mm, pro lidi pro kvalifikaci. To je velice dobrý nástroj ale je, je, je to trošku složité, když potom jdete přímo za tím zaměstnavatelem, aby zaměstnavatel vůbec bral nějak v úvahu takže je dobré, abyste v budoucnu, pokud se budete ještě zabývat tím eh, evropským, tím Europasem pro mladé, pro ty kvalifikace, abyste to brali v úvahu. Děkuji. Ano, já veřejně slibuji, že se na to určitě budeme eh, soustředit. Ještě jednou vám děkuji, bylo to pro nás velice poučné. A potom ještě jsem eh, zmiňovala ten Twitter, takže i tam celá řada lidí ocenila především to, co jedna eh, z dívek řekla o tom, že mladí lidé nejsou pouze budoucností Evropy, ale že už také v přítomnosti něco dělají. Takže to bylo na Twitteru hodně oceněno. Tam se velice líbí vaše činnost. Eh, myslíme si, že to skutečně eh, směřuje k tomu, aby Evropa opět objevila ty své skutečné hodnoty. To znamená Eh, eh, jak si pocit přináležitosti a tak dále. A také je eh, důležité, jak si znovu propojit vzdělávání a jak si pouze to, co je obsahem školství, protože jak si formování lidí, vzdělávání lidí, to nejsou pouze ty teoretické poznatky. Děkuji mnohokrát. Rozloučíme se tedy s zástupkyněmi mladých a poté přejdeme k dalšímu bodu. Allora. Bene, colleghi, colleghe. Allora, na, ora... Vážení kolegové, nyní eh, přijde na pořad má zpráva Poprosím tedy o to, abyste, kdo se nechcete dále účastnit, opustili jednací sál. Prosím, abyste tak učinili rychle a v tichosti. Děkuji. A přejdeme k dalšímu bodu našeho dnešního pořadu jednání. Allora, Nyní tedy přejdeme ke zprávě, která byla svěřena mně a týká se implementace programu Tvořivá Evropa, kreativní Evropa. Vorrei subito dire che... Eh... Chtěla bych říci, že se pokusím zvládnout to do šesti minut. A potom samozřejmě čekám na vaše reakce. Chtěla bych mnohokrát poděkovat stínovým zpravodajům, se kterými jsem se již sešla. Budou následovat ještě podrobnější diskuse, tak abych zjistila, jak se na problematiku dívají stínoví zpravodajové. 1. ledna 2014 vstoupil tento program v platnost a cílem té zprávy Evropského parlamentu je jak si zahrnout to, jakým způsobem program funguje s ohledem na midterm evaluation, na střednědobé hodnocení, které komise provede v příštím roce. Jde tedy o to zhodnotit, jak program plní konkrétní i obecné cíle stanovené nařízením. Já jsem při tom při té přípravě použila různé e, studie, včetně studií, které provedlo naše parlamentní středisko EPRS. Ale setkala jsem se například i se zástupci EACEA, e se zástupci Generálního ředitelství pro kulturu a média, DG Culture a DG e, Media se zástupci DG Connect. Samozřejmě já jsem připravena s vámi diskutovat o návrhu své zprávy, jsem připravena zakomponovat do toho návrhu vaše připomínky, ale nyní mi dovolte provést jakési obecné zhodnocení. Jak víte, ta tvořivá Evropa vlastně sjednotila několik různých programů, kultura a media mundus. Tam v podstatě tedy dříve se to dělilo do dvou programů a nyní je to sjednoceno v té kreativní Evropě. A my jsme tam také požádali o stanovení jakýchsi minimálních eh, eh, rozpočtových částek pro ty jednotlivé programy. Mezi tím kulturním a tvořivým sektorem a audiovizuálním sektorem dochází k stále většímu propojování. A také tím, že se vlastně ty jednotlivé proudy e, sloučí, zaručí se e, celé oblasti větší viditelnost a získáme jakési e, kritické, požadované kritické množství. Víte, že pokud se tedy podíváme na ty jednotlivé eh, sektory, které jsou zmiňovány v zelené eh, knize, tak tam se eh, hovoří o oblasti, která může zaručit, nebo která představuje až 7 milionů pracovních míst a účastní se ho až 1 milion podniků, s tím, že je zde velký potenciál dalšího růstu a spolupráce s dalšími odvětvími. V Junkerově komisi ale máme eh, jak eh, generální ředitelství pro kulturu, tak generální ředitelství eh, pro tu audiovizuální oblast. Tím se tedy zabývá DG Connect. Nicméně i přesto, že jsou zde ta dvě e, ředitelství, je třeba, aby ten e, přístup byl koordinovaný a aby zde e, panovalo jaksi stejné směřování a stejná kritéria. Samozřejmě, že ta audiovizuální oblast se jaksi více soustředí na tu průmyslovou problematiku, na digitální trh, na propojování digitálního trhu, zatímco ta kulturní oblast ta se zaměřuje tedy spíše na různé kulturní podniky, působí tam řada nevládních organizací, nicméně to směřování by mělo být eh, stejné. Pokud jde o ten eh, projekt Kreativní Evropy, tak eh, zde jsme měli asi 13 tisíc žádostí o financování v těch eh, deseti oblastech, které byly stanoveny. Většina se týká těch sektorů, které ještě zainteresovaní hráči dobře znají. Je to především v té oblasti médií. A ten program Kultura ten obdržel asi 2000 žádostí. Samozřejmě ty dostupné prostředky neumožnily eh, financovat eh, všechny projekty, tedy nejen ty, které podali žádost. To samozřejmě eh, je tak vždy, že ne na všechny se dostane, ale zde jsme bohužel nemohli finančně podpořit ani některé programy, které měly, nebo projekty, které měly si vysoký počet bodů, které by byly bývaly skutečně přínosné pro Evropu. E, celkem v průměru jsme schválili 32 těch e, přihlášek e, s výjimkou těch automaticky jaksi, přidělovaných zdrojů. V kultuře to procento bylo 15,8. A i z tohoto důvodu požadujeme na další období eh, zvýšení rozpočtu pro program Kreativní Evropy. Celkový rozpočet Kreativní Evropy na těch eh, sedm let eh, bylo 1,7 milionu euro, což je 0,7 toho eh, víceletého finančního rámce. Pokud jde o ty zdroje, tak ty jsou diverzifikované v roce 2017 dojde k dalšímu navýšení. Tam eh, potom ta částka bude 220 milionů na rok 2017. Víme ale také, že v radě potom eh, často dochází k omezování toho rozpočtu. A nyní pohovořím o určitých eh, kritických bodech v té své zprávě, které jsem získala z dialogu se zúčastněnými stranami Jednak je zde problém toho, že ta kulturní a umělecká složka nehraje tak důležitou roli při hodnocení těch projektů ve srovnání s různými těmi eh, manažerskými a technickými aspekty. A je tedy třeba pro skutečné zviditelnění toho filmového sektoru, aby právě větší důraz byl kladen i na tu uměleckou a kulturní složku. Dále zde máme celou řadu platform online, které by jaksi měly více zpřístupňovat to evropské dědictví. Málo jsme rovněž přítomni na mezinárodních kulturních trzích. A dalším problémem, o kterém se zmiňovaly i členské státy, je ten systém automatických bodů mezi zeměmi. To mělo za cíl vytvořit rovné hrací podmínky, ale bude to třeba nějakým způsobem opravit, to přidělování automatických bodů, protože to jaksi jinak bude spíše na úkor podpory kultury. Důležitá je také spolupráce mezi jednotlivými odvětvími, valorizace kulturní rozmanitosti a mobility, v některých těch výběrových řízeních se ukázalo, že je vhodné rozlišovat mezi malými a velkými projekty. Existuje však celá řada problémů na úrovni řízení a problémů strukturálních. Především pokud jde o posílení kapacity sektoru, tak je třeba posílit eh, to přeshraniční působení a zlepšit možnosti mobility a cirkulace. A v souvislosti s tím je třeba zaměřit se také na ty indikátory, na ty ukazatele. Komise zde provedla hodnocení dopadu, ale zde jak si právě pro ten eh, sektor eh, kreativity nám eh, podobné kvalitativní ukazatele ještě chybí. Ještě bych ráda něco řekla k podpůrným opatřením. To jsou čtyři, čtyři opatření. Tam je to jednak podpora nadnárodních spolupra- nadnárodní spolupráce, sítě a také literární překlady. Pokud jde o tu nadnárodní spolupráci, tak tam ty projekty jsou rozděleny na malé a velké a tam eh, v podstatě směřuje největší eh, část žádostí. Ty si vlastně rozdělí 35 těch přidělených financí. A může docházet i k tomu, že protože nějaký výborný, skutečně výborný projekt nemá dostatek bodů, tak třeba o několik málo bodů je vyloučen. A já bych navrhla rozdělit to do tří částí. Inovace, mobilita a koprodukce. A určitě bude třeba navýšit tam zdroje sítě Networks, tam je 22 projektů, tam proběhlo pouze eh, jediné výběrové řízení. Nyní ta poslední lhůta pro to poslední vyprší na konci listopadu. Myslíme si, že ty sítě jsou velice důležité také proto, že pomáhají posílit ten evropský rozměr jednotlivých sektorů. Zároveň je ale třeba zabývat se i některými sektory, které dosud eh, jaksi pod ty networks nespadají. Potom zde máme platformy, toho se týká, to, to se týká například eh, designu, podpory nových talentů. Nyní zde bude ještě poslední výběrové řízení a doufejme, že to pokryje i další oblasti, nejenom design. A potom zde je ten literární překlad. Zde bude také třeba provést určité, určitou revizi. Míra úspěchu je zde, je zde 24%, což by se mohlo zdát eh, jako úspěch. To je v podstatě čtvrtinová, čtvrtinová, čtvrtinové procento, ale eh, často se to jaksi eh, týká především eh, překladů z méně známých jazyků a také takzvaných jaksi podpůrných balíčků. Myslím si, že zde bychom to financování také mohli rozdělit do dvou částí. A Evropský parlament eh, již kdysi žádal nejen o to, aby bylo podporováno překládání, ale také, aby určitá část těch prostředků šla na eh, reklamu, na zviditelnění těch eh, literárních děl. To je tedy věc, která je dosud otevřená. V rámci tvořivé Evropy existuje i celá řada dalších ocenění, která jsou udělována. Například zde máme e, filmové ceny, Lux Prize a podobně. Myslím si, že po 30 letech bychom skutečně měli uh, zhodnotit, jak e, Creative Europe funguje. Myslím si, že celkově je to velice úspěšná strategie, která by měla být více uh, Eh, podporována. Pokud jde o ten podprogram Kultura, tak v roce 2017 eh, zde budou dvě nové priority. Jednak eh, zde byla, bylo výběrové řízení na projekty, které se týkají migrantů. Tam se přihlásilo 12 projektů a pak je tam ještě priorita spolupráce. A tato druhá priorita, eh, ta spolupráce, tam se vlastně eh, dává eh, spousta různých programů, které nelze zařadit jinam, takže ten program v podstatě se jaksi neúměrně rozšiřuje, neúměrně nafukuje. A pokud jde o ty obecné problémy, tak eh, tam ty eh, desks, jak si eh, ti, kteří jsou v tom kontaktu s žadateli, ty se jaksi necítí dostatečně zapojeni do celého toho procesu. Také například eh, chybí standardní formulář pro dohody o spolupráci. A podobně jako u Erasmu je zde větší požadavek, aby se jaksi používaly paušální částky. Další problém se týká hodnocení. Ta hodnotící kritéria se často velice liší mezi jednotlivými odborníky, se kterými jsem hovořila. A další problematickou otázkou je hodnocení na dálku. Jistě víte, o čem hovoříme. Oblast kreativního průmyslu se rovněž necítí dostatečně ksi, eh, zastupována a hodnocena. Týká se to například uměleckých řemesel, reprodukované hudby a podobně. A v podstatě, eh, pokud jde o ten eh, proud, který měl být financován a který se měl zabývat jakýmsi horizontálním přístupem přes jednotlivé sektory, tak ten se zatím eh, v podstatě vůbec nespustil. My jsme se domnívali, že v rámci tohoto transsektorového programu by měly být tři nové linie. Jednak eh, program, který by se měl soustředit na uprchlíky, potom Europe Mundus jsme velice nespokojeni s tím, jak zatím eh, probíhají dohody s třetími zeměmi. Všechno šlo na sever a na východ, ale nic nešlo na jih, ale ten mechanismus prostě zatím takto funguje. A potom šlo o, by šlo o ten třetí proud, který by se zabýval těmi jaksi transversálnějšími projekty. Všechno si přečtete v návrhu mé zprávy, takže již skončím. Ještě bych se možná zaměřila na ten eh, záruční eh, nástroj na konci září bylo vyhlášeno řízení, do kterého se mohou hlásit finanční instituce. A eh, celkem by mělo být eh, k dispozici 120 milionů na ty půjčky. My jsme o tom hovořili také se zástupci DG Connect a hovořili jsme o tom, že by to jaksi mělo být eh, dost začleněno do eh, toho Evropského fondu pro strukturální inovace EFSI. a tam by se to nemělo vztahovat pouze na malé a střední podniky. Byť samozřejmě ty to budou asi využívat nejvíce. Chtěla bych tedy eh, tímto svou prezentaci ukončit. Ještě jednou poděkuji stínovým zpravodajům eh, z důvodu toho, že ta zpráva nemůže být nekonečná, jsem samozřejmě nepostihla veškerou problematiku a velice se těším na vaše návrhy, jak zprávu zkvalitnit. Nyní bych dala slovo kolegovi Ventovi, pan Diakonu, paní Trupel. Děkuji vám. Chtěl bych přát k výborné zprávě. Především souhlasím s analýzou Eh, paní zpravodajky, že je skutečně eh, nutné zlepšit takovou tu, eh, řekněme, to, to, to společné, to, co je zde. A to se týká té agentury Eh, která to kreativní Evropu řídí. Samozřejmě, že eh, takový ten sektorální přístup je v pořádku, ale musí tady být takové překryvy v otázkách jako inovace, konkurence a kulturní eh, rozmanitost. Důležitá je také synergie s dalšími programy, jako je Horizon 2020 nebo Erasmus+. Pokud se týče podprogramu média, já souhlasím s tím, že je třeba změnit eh, přístup eh, k level playing field, eh, aby se automaticky uznávaly body, a které momentálně ta, pro, pro země, které mají nejvyšší produkci, jsou poněkud, tyto země jsou znevýhodňovány také e, o té pracovní skupině souhlasím, a v tom bodu 11 e, tam je na jedné straně automatismus a na druhé straně pomoc na úrovni členské země. E, já myslím, že ty principy měly být průhlednější a transparentnější tak, aby se do kreativní Evropy zapojilo více programů, více projektů. Další důležitý bod, podpora média by se měl více soustředovat na digitalizaci filmového dědictví, partnerství mezi filmovými školami, eh, spolupráci profesionálních sítí, tak aby všichni v tomto oboru byli zapojeni. Také důležité je vzdělávání v oblasti filmového umění, eh, případně také eh, těch, kteří jsou prostředníky a ti by se měli více angažovat pro evropskou tvorbu. Eh, také si myslím, že je třeba rozšířit a posílit media Mongus a také eh, v té finanční, eh, finanční instrument a finanční a bankovní garance pro kreativní sektor, tak jak to vzniklo nebo začalo fungovat v druhém poli 2016, jsem proto a je třeba, aby to nabihlo co nejrychleji. Nicméně Eh, pokud se týče eh, tady ty 2 miliony eur, eh, což je tedy, jak si tam ten práh, tak to je, myslím, něco, co může vylučovat určité projekty v digitální oblasti v Evropě. Jinak, pokud se týče toho plního programu, skutečně je třeba potrhnout důležitost těch přípravných prací z roku 2014 pro Evropský kulturní rok. A závěrem ještě myslím, že je také důležité otevřít dialog s hudebním sektorem a konkrétně tedy by tam mělo být určité místo v rámci toho programu Kreativní Evropa také pro hudbu. Takže děkuji a těším se na spolupráci na pozměňovacích návrzích. Grazie, Děkuji, já se také těším na spolupráci. Nyní kolega Diakonu, prosím. Mulțumesc. Děkuji. Děkuji za slovo. to zpráva je velice rozsáhlá, jedná se také o velice důležitý, široký eh, okruh eh, témat, která tam spadají, je to velice rozmanité, eh, má politická frakce také předloží některé pozměňovací návrhy, které bych rozdělil na dva druhy. E, ty některé pozměňovací návrhy chtějí některé věci zlepšit a ty druhé pozměňovací návrhy chtějí něco doplnit. Mm, s radostí mohu říci, že mé pozměňovací návrhy jsou spíše toho druhého typu. Chceme pouze některé věci mm, dovysvětlit, nebo doplnit a všechny ty pozměňovací návrhy jsou předkládány v dobré víře. Mm, o několika věcech bych možná ještě chtěl podrobně hovořit, ale celkově mohu říct, že se jedná o velice důležité téma. Ta zpráva se věnuje všem těm oblastem. Děkuji, paní předsedkyně, a těším se na další spolupráci. Děkuji. Um, já tyto návrhy vítám. Nyní paní Triple. Děkuji za Silvie. Obecně, když se dívám na celkovou tu filozofii toho programu, tak mohu říci, že víte, že jsme vedle debatu, zda bylo dobré kulturu a média dát do jednoho pytle. Nechci to spochybňovat, ale teď, když se na to podíváme, tak vidíme, že to tedy není tak úplně úspěšné, jak to mělo být, nebo jak jsme si mysleli, že by to mohlo být. Myslím si, že tedy potřebujeme vyhodnotit, zda to opravdu funguje, nebo zda bychom se toho měli zbavit. A druhá věc se týká záručního nástroje. Musíme se podívat, zda to bude fungovat tím způsobem, jakým chce komise. Mm, dnes je to ještě příliš brzo, abychom vyhodnotili záruční nástroj, ale zcela jistě v následných měsících a rocích to budeme muset vyhodnotit a pak to budeme muset brát eh, v úvahu při přípravě těch budoucích programů. Myslím si, že existují důvody, proč by za to všechno mělo odpovídat pouze jedno generální ředitelství, že by to nemělo být děleno mezi více generální ředitelství. Zase existují protinázory, které říkají, že je dobré, pokud se kulturním tématům věnuje více eh, struktur komise, což je pravda, ale myslím si, že by bylo lepší, aby zde byla jasná odpovědnost jednoho generálního ředitelství za tuto problematiku. A ještě je zde otázka, jaký je vztah mezi kreativní Evropou, mezi tímto programem Mm, mezi jeho cíly ekonomické udržitelnosti. Komise o to usilovala, aby tam vlastně byly cíle, které jsou i ekonomicky udržitelné, ale já mám teď pocit, že to je příliš vlastně příliš se to soustředí na tu ekonomickou stránku, na to, zda to je ekonomicky úspěšné, ale přece ta hlavní eh, myšlenka je ta vnitřní hodnota kultury, Um, myslím si tedy, že zde není úplně dobrá rovnováha a my bychom se měli pokusit tu rovnováhu napravit. Myslím si, že ten cíl je dobrý, i ten cíl ekonomické udržitelnosti, ale mělo by to být vyvážené. Vidíme, že mnoho kulturních projektů, zejména těch malých, se stěžují, že nemají dost eh, možností, že je příliš těžké žádat eh, o ty eh, prostředky, Nehovoříme o tom poprvé, ale myslím si, že bychom zde měli usilovat o určitou změnu. No a už eh, zde zasnělo, že by všechny ty programy, mm, pardon, ty přihlášky měly být jednodušší, zejména pro malé a střední podniky. No a mm, ten program Kreativní Evropa by se také měl soustředit více na interkulturní dialog a tím vlastně navazuje i na to, co zde říkali ti, eh, ty tři mladé zástupkyně Fora mladých. Myslím si, že opravdu by, eh, bychom se měli více zaměřit na interkulturní dialog. Potřebujeme také více prosazování, vytváření sítí. A já také podporuji obecný přístup k tomu, aby rozpočet byl navýšen, zejména ta kulturní část toho programu. A teď se dostávám k několika kritičtějším výhradám některým věcem, o kterých nejsem úplně přesvědčena. Jedná se například o tvůj návrh, aby ten, Evrops, aby, ty Evrops, aby, aby ten evropský kooperační projekt byl rozdělen na tři části, mobilita, um, kooperace a ještě jeden. Tedy já se nejsem jistá, zda je to dobrý nápad rozštěpit to na tři podprogramy. Zcela jistě se podíváme ještě na nějaké další tvé návrhy, ale obecně bych chtěla ještě jednou potrhnout, že je zde i otázka politické filozofie tohoto programu. I kdybychom chtěli větší podporu pro kreativní Evropu, tak eh, bychom měli podpořit eh, ty kulturní projekty i dobnějšího charakteru, aby získali lepší pozici. Děkuji, nyní kolega Lier. Děkuji za slovo. Můj kolega Angel Čambasky, který je stínovým zpravodem za skupinu EKR, musí hlasovat v jiném výboru, nemůže být přítomen, omlouvá se a já ho zastoupím a přednesu některé jeho komentáře. Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za zprávu, kterou odvedla. Kreativní Evropa je relativně úspěšný program, podle názoru pana Čambackého. A e, samozřejmě paní zpravodajka tento názor zastává, takže v tom s ní souhlasí. E, Nicméně tedy pro EKR je obtížné souhlasit úplně se všemi návrhy v této zprávě. Ehm, ne, ne, nedomníváme se, že ten program je nedostatečně zafinancován. Ani si nemyslíme, že by to mělo být rozšířeno do dalších zemí a využíváno jako kulturní diplomacie. Myslíme si, že v, krizi, vlastně v té stávající eh, době, kdy musíme řešit eh, krizi s migranty, eh, bychom asi měli spíše hledat jiné priority, bohužel než tato, než tato témata. Eh, pokud někdo chce více peněz, nemusí to znamenat, že nakonec to všechno bude efektivnější. Měli bychom nejprve zkusit využít prostředky, které máme k dispozici a potom teprve stanovovat priority. Kreativní Evropa zcela jistě má také prvky, které si vyžadují zlepšení, to by si mělo vyžadovat naše pozornost. Pan Čambacký dále vyjadřuje určité pochybnosti o určitých prvcích řízení programu. Jsou tam vlastně jedno eh, oddělená, um, oddělené struktury, které řídí tyto programy. Eh, dále šádá konsistentnost, která je důležitá pro tyto oblasti napříč tématy. Mm, zatím ještě kreativní Evropa neodpovídá úplně všem potřebám občanům ani kreativním odvětvím, jak by měla. Děkuji. Děkuji nyní pan Zdrojevský. Já bych eh, začal poděkováním především za to, že je dobře, že mm, tak, eh, s takovou energií se zabýváme tímto důležitým programem. Myslím, že je to příprava na zásadní debatu. A nyní tři pozitivní body a dva negativní. Za prvé, zcela jistě je důležité získávání poznatků o kultuře, to znamená eh, možnost více, lépe se orientovat v hodnotách. Ten bod o Eurostatu a o sběru těchto dat je velice důležitý, poněvadž víme málo. Dále Eh, poznatky, eh, které jsou dostupné pro mladé, jsou eh, mizerné kvality. Často jsou to prostě zjednodušené věci nebo zabývají se nesmysly a dá se říci, že ta jakost je prostě horší. A my jako Evropský parlament bychom měli se soustředovat na zlepšování kvality poznatků o evropské kultuře. Dále Těší mě vše to, co směřuje ke snížení byrokracie, zjednodušení finančním, eh, odbourávání byrokracie, zejména eh, v oblasti eh, nevládních organizací a mladých lidí, kteří jsou na to zvláště alergičtí. A prostě jsem proto, aby se zjednodušovaly postupy a tak dále. Třetí prvek. Neskrývám, že jsem příznivcem toho, abychom dělali méně, ale lépe než více a hůř. Proto nejsem příliš nadšený tím, aby v rámci Evropy se naše odpovědnost týkala velmi malých projektů, drobných projektů. Je třeba si uvědomit, že odpověd, odpovědnost za kulturu nespadá do politiky společenství. To znamená třeba Lux nebo Evropské hlavní město kultury. Toto je dobře, toto je viditelné, toto je na vysoké úrovni, to nám eh, dá jakousi satisfakci. Pokud bychom ale chtěli se zabývat o velkým množstvím drobných, rozprášených projektů, všecky eh, je nějak eh, kontrolovat a dozorovat, pro mě to je neproveditelné. Proto tedy raději méně a lépe. Důležitá je kvalita. A poslední věc, eh, příklad Evropské hlavní město kultury. Já si pamatuji, jak to v posledních desítkách letech eh, fungovalo. Ale bohužel eh, nejsou to úspěchy. Jsou to neúspěchy, ale nikdo to neříká, protože my vlastně celý ten projekt bráníme, protože on je dobrý my vynakládáme velké prostředky finanční, v některých případech eh, to jde jenom tedy na zábavu nebo něco podobného, ale prostě eh, mohlo by to být také eh, investice do vzdělání, do kultury a podobně. Čili skutečně, ano, my bychom se měli zabývat těmi nejlepšími příklady, ale měli bychom analyzovat také ty neúspěšné. To bude posilovat naši odpovědnost a kompetenci a my budeme mít více argumentů eh, na to, abychom eh, mohli požadovat vyšší rozpočet příště. Děkuji. Grazie. Gramatikakis, George. Děkuji, nyní pan Gramatikakis. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, já si myslím, že v tomto obtížném úkole který, eh, kterého jste se ujala. Jste byla úspěšná, vaše zpráva je dobrá, kvalitní, věnuje se celé řadě věcí, o kterých ještě budeme hovořit. No a co se týče pozměňovacích návrhů, tak bych chtěl navázat na to, co právě říkal kolega. Eh, chtěl bych zdůraznit, že mám určité pochybnosti mezi tím propojením mezi médií a kulturou. Nevím, zda to bude fungovat. Rovněž jste také zdůrazňovala důležitost těch podnikatelských kritérií, nebo no, podnikatelských kritérií, business kritérií. Já si nejsem jistý. Já si myslím, že program, tento program, stejně jako třeba Erasmus+, Plus, začal určitými dobrými úmysly, ale nakonec se to všechno dost zbyrokratizovalo. Možná, že v této fázi bychom měli trošku obětovat některé aktivity a ty programy zjednodušit a více je mm, skonkretizovat, eh, aby ty programy byly praktičtější. Byl jsem třeba překvapen tím, jak jste říkala, že u těch kulturních programů se jedná pouze o těch 15%, o tu úspěšnost, na to bychom se určitě měli ještě podívat. Také vím, že mnoho umělců v mé zemi, ale myslím si, že i v dalších zemích jsou zklamáni, protože to je, tento program je vlastně jakési poslední útočiště, jediný, jediná, jediné fondy, ze kterých mohou nějakým způsobem čerpat peníze, ale ty zdroje jsou velice malé a ta byrokracie je obrovská, takže oni ehm, se toho raději nějak ani neúčastní a žijí někde tedy osamoceně takže byste mm, také na to, eh, myslím si, že bychom se na to měli zaměřit a zamyslet se nad tím, jak je, jak je možné zlepšit nebo zvýšit tu míru úspěšnosti, která je nepřijatelně nízká. A ještě bych chtěla říct si jeden, jedno, jeden komentář, protože už jsem říkal mnohokrát a i ostatní to mnohokrát říkali. Nemyslím si, že Evropa má nyní příliš věcí, eh, kterých se může držet a kultura je právě jednou z těch věcí, které nám jaksi zbývají, takže o kulturu bychom se měli starat a částky, které dáváme na kulturu, i tu péči, které dáváme kultuře, mm, bychom měli eh, brát více v úvahu. Eh, toto všechno totiž jinak kulturu ohrozí, ta situace v Evropě existuje skutečné riziko a to je právě deficit, nedostatek kultury. Tímto smyslem se vyjádřím rovněž ve svých pozměňovacích návrzích, které vám předložím. Děkuji. Děkuji, paní Šojdrova. Budu velmi stručná. Já vám chci poděkovat za vaši zprávu. Samozřejmě je to velká práce pokusit se o takový komplexní pohled a návrhy eh, na zlepšení programu. Ehm, já bych ale chtěla moc podpořit to, co tady řekl kolega Zdrojevský. Na tom konkrétním příkladu, který uváděla, to je to Evropské město kultury, eh, s tím máme přece konkrétní zkušenost. My jsme, nám se zdaleka nedaří všechna ta města kultury navštívit propagovat, ukázat, co se tam podařilo, co se nepodařilo vyhodnotit. Jsem také proto soustředit se na kvalitní provádění toho programu, využít ho maximálně. Eh, takže připojuji se tady k tomuto apelu eh, uvažovat o těch větších projektech, dobře prováděných, dobře vyhodnocených a tak, také dobrou publicitu, protože o tom, která města jsou hlavní města Evropy, se vlastně doví poměrně málo lidí. Málo lidí ví, co z toho vlastně to město má, jaké jsou jeho výsledky toho programu. Takže soustředila bych se na tyto aspekty. Děkuji. Petra. Děkuji. Já jsem vlastně už tomu nechtěl nic dodávat, ale eh, přece jenom musím něco říci. Jsem vyprovokována tím výroky k Evropskému hlavnímu městu kultury, protože připouštím, že eh, zásadní kritika, že to je všechno špatně, tak to nezdílím, tuto kritiku. Já myslím, že tam máme i pozitivní příklady kdy ta města tu práci pochopili dobře, provedli dobře a de facto eh, má to potom trvalý účinek v tom regionu, čili skutečně nelze paušálně říci, že všechny eh, ty, všechna ta hlavní města evropské kultury v uplynulých letech eh, odvedly velmi špatnou práci, to ne. Já myslím, že my je musíme také a Eh, také je, eh, že musíme a činíme to, že průběžně vyhodnocujeme. A kládeme důraz na to, aby nešlo pouze o soustředění na eh, jeden kulturní rok nebo na jednu nějakou akci, ale aby tam skutečně něco potom zůstalo do příštích let i pokud se týče eh, toho, co to zanechá v obyvatelích nebo možná nějaké eh, kulturní vybavení, nějaká eh, místa pro kultury. Čili já si myslím, že skutečně to, co je gro té práce tak eh, to se vlastně odehrává přímo na místě a také eh, tam města si proto získávají prostředky. A to, eh, co my dáváme k dispozici z našeho programu, to je ročně nějaký milion a z toho neužívíte aktivity kulturního města. To jako stojí mnohem více. Čili tam jde hlavně, hlavně prostředky eh, místní. Čili já myslím, že bychom se neměli zde soustředovat příliš na ta evropská hlavní města kultury. Myslím, že máme i jiné zprávy, které se tím zabývají. Čili já si myslím, eh, že odsoudit to jako opravdu špatnou práci, tak to mm, nezdílím, to s tím nesouhlasím, protože máme tady velmi mnoho dobrých příkladů. Já se omlouvám, nechci nyní k tomu eh, otevírat eh, debatu, to až nakonec, ale chtěla bych říci, že právní základ pro hlavní města eh, to nespadá pod kreativní Evropu. V kreativní Evropě tam je pouze ten rozpočet na to. Tato má zpráva se tedy nemůže zabývat tím nařízením, které bylo ostatně nedávno revidováno o evropských kulturních městech. Nyní předám eh, slovo poslednímu kolegovi a pak ještě panu Zdrojevskému. Intervengo solo perché... Já bych eh, chtěl říci, že ta dosavadní diskuse ukázala, že je naprosto nezbytné věnovat eh, hlubší pozornost celému tomu rámci, tedy pozornost nás, členů e, výboru pro kulturu. Myslím si, že skutečně je třeba nějakým jiným způsobem přistupovat k vyhodnocování těch projektů. Máme zde 0,14 procentní eh, využití eh, z toho eh, celkového rozpočtu na sedmileté období. A to je, myslím, číselný údaj, který toho hodně vypovídá o tom využívání prostředků a o tom, jakým způsobem my můžeme ovlivňovat to, jakým způsobem v Evropě se jak si občané sobě mohou přibližovat a jakým způsobem můžeme přispět k odstraňování bariér. Takže je to málo, těch 0,14%, a samozřejmě důležité ale je i těch málo prostředků, které máme dobře využívat. Ještě dám slovo panu Zdrojevskému a pak budou mít slovo zástupci komise. Jenom stručně Eh, abych to eh, trošku eh, vyjasnil, zjednodušil, ani já, ani paní kolegyně, paní kolegyně Švedová jsme neřekli, že je to propadák, ta evropská hlavní město kultury. Jenom jsme řekli, že je tam i že musíme tedy dbát na to, aby tam byla větší kvalita a více úspěchu. Ano, protože to město to stojí nějakých 7 milionů a e, my dáváme jenom 1 milion. Takže skutečně je třeba, abychom zajistili, aby to byly co nejlepší projekty a naopak kritizovali tam, kde to nefunguje. Děkuji za toto upřesnění. Nyní požádám zástupce Evropské komise, zda se chtějí vyjádřit. Pan Barták. A samozřejmě chci také poděkovat za konstruktivní dialog a vzájemnou spolupráci. Děkuji. Jsme vám opravdu vděční za zájem, který tento výbor věnuje implementaci programu Kreativní Evropa. Děkujeme také za návrhy obsažené v návrhu vaší zprávy a které rovněž zazněly v dnešní diskusi na to, jak zlepšit řízení tohoto programu. My samozřejmě souhlasíme s tím, že program nemá dostatek financí. My to víme a každý den se s tím potýkáme, když vyhodnocujeme jednotlivé projekty. Samozřejmě, že souhlasíme s návrhem navýšit financování tohoto programu, samozřejmě v rámci možností. Souhlasíme také s vaším přáním posílit ten horizontální transsektorový proud, protože si uvědomujeme, že nefinancujeme dostatečné množství kvalitních horizontálních projektů, které by pokrývaly jak audiovizuální, tak neaudiovizuální oblast. Zároveň ale tam eh, vlastně na to spadá pouze 13 prostředků a pokud od toho odpočteme eh, částku určenou na ty Creative Europe Desks a na observatoř, středisko, tak tam už potom těch peněz na skutečně přínosné projekty mnoho nezbývá. Také bereme na vědomí, že paní e, zpravodajka si přeje program více otevřít zemím Jižního středomoří. My například e, spolupracujeme již s Tuniskem. Zároveň si ale myslím, že je trošičku předběžné předjímat v tomto okamžiku, jaké změny by měly do programu být zavedeny v druhé polovině trvání toho sedmiletého období. Na konci tohoto roku, alespoň v té kulturní části programu, nebudeme mít ještě k dispozici dostatek informací o výsledcích financovaných projektů. Ty projekty většinou trvají dva a více let. A to znamená, že my vlastně teprve nyní získáváme jakési první povědomí o těch výsledcích a první skutečné podklady obdržíme asi až v příštím roce. Takže do konce toho střednědového přeskumu bychom měli mít k dispozici to kritické množství znalostí o tom, jaká je skutečná výkonnost toho programu. Prozatím to ještě říci nemůžeme. Samozřejmě, že ale předložíme Evropskému parlamentu to střednědobé hodnocení, bude to asi za rok. Pokud jde o ta selekční kritéria v tom podprogramu pro kulturu, tak eh, ta se řídí požadavky právního základu programu. Zároveň se ale snažíme zajišťovat eh, skutečně eh, i prostřednictvím dialogu s těmi experty, s těmi hodnotiteli, že ta kritéria samozřejmě musí být brána v úvahu, ale jak si eh, to, že by ty projekty měly mít eh, vysokou uměleckou kvalitu, to se jaksi rozumí samo sebou, ale není to formálně zakotveno jako, jakožto požadavek v tom hodnocení. Možná bychom měli, pokud to bude možné, diskutovat o tom návrhu, rozdělit ty částky, které jsou určeny na projekty v rámci spolupráce, tam je to asi 40 milionů eur na rok, takže to není moc, a vytvářením nějakých nových kategorií, protože my víme, jak ten program funguje a trošičku se obáváme, že bychom to celé ještě více zesložitili a že by ten selekční proces nakonec byl ještě rigidnější to je také asi třeba vzít v úvahu. To Totež platí i pro ty networks, pro ty sítě. My jsme zde namísto ní těch eh, sítí jako takových chtěli, aby byly zaměřeny také na projekty. Zároveň ale ty peníze, které jdou na sítě, to v podstatě eh, se jaksi eh, využije jako ty takzvané operating grants, to znamená na různé ty provozní náklady a podobně. A Myslíme si, že to zatím funguje dobře, alespoň od těch sítí, od těch networks nemáme žádné stížnosti na to, jak funguje to v současnosti. Také se podrobněji podíváme na metodu výběru, kterou provádějí nezávislí experti. V současnosti spolupracujeme, eh, máme k dispozici jaksi 20 tisíc hodnotitelů a ty projekty se vždy přidělují těm hodnotitelům, kteří nejlépe znají ty oblasti, z nichž ty projekty, které hodnotí, pocházejí. Některé návrhy, které se objevují eh, ve vaší eh, zprávě, jdou velice správným směrem, ale v konečném důsledku to opravdu závisí na dostatku finančních prostředků. My například eh, uvažujeme o divadelní ceně nebo o tom, aby se ti hodnotitelé setkávali zde v Bruselu a v tom eh, stávajícím v té stávající situaci by to prostě znamenalo, že bychom to sice financovat mohli ty nové věci, ale měli bychom o to méně prostředků na ty projekty ostatní. Pokud jde o budoucnost programu po roce 2020, možná bychom se měli začít zamýšlet nad eh, tou strukturou, samozřejmě ideálně ve spolupráci s Evropským parlamentem, protože v současnosti ten program není dobře vyvážený, to je vidět. Někteří členové parlamentu to v diskusi zmínili. Možná bychom totiž měli provést jakousi hlubší restrukturalizaci toho programu do budoucnosti. My začínáme myš, přemýšlet o rámcovém programu pro kreativ, kreativitu a kulturu, který by sloučil do jedné oblasti nejen audio a neaudiovizuální oblast, ale rovněž design, média v širokém smyslu slova, možná třeba i cestovní ruch, jakožto jeden z rozměrů ochrany kulturního dědictví. Nad tím se tedy začínáme zamýšlet a chceme vyzvat Evropský parlament, aby se k nám také v určitém okamžiku připojil, až e, vypracujeme nějaké ty e, počáteční návrhy. Což tedy přijde na e, pořad, eh, až budeme provádět to střednědobé hodnocení. Pokud jde ta kulturní evropská města, Evropská hlavní města kultury, to si myslím, že není něco, co by příliš zatěžovalo celý ten rozpočet, protože eh, jsou zde i nákladnější projekty, ale eh, zároveň to je projekt, ta Evropská města, který představuje obrovský pákový efekt. Díky tomu programu se mobilizují další obrovské částky na realizaci programů v těch eh, vybraných městech. A je samozřejmě potřeba to vyhodnocovat. A my to každý rok, každé to město podrobně vyhodnocujeme a budeme Evropský parlament i nadále informovat o výsledcích těchto hodnocení. Děkuji. Děkuji zástupci Evropské komise. abych ještě stručně zareagovala na to, co zaznělo v rozpravě. Se stínovými zpravodaji budu potom samozřejmě nadále spolupracovat. Já naprosto souhlasím s tím, že je zde velice důležité, jak o tom hovořil i kolega Barták z Evropské komise. Určité věci změnit. Je potřeba zajistit lepší implementaci toho nařízení. Toho se týká třetí část mé zprávy, tedy výhledu do budoucnosti. My již v příštím roce musíme načrtnout určitý směr, kterým by se mělo ubírat to nové nařízení. A část mých i vašich návrhů směřuje právě k této třetí části. A myslím si, že bychom měli revidovat i požadavky a cíle toho nařízení a podívat se na to, co skutečně by v něm mělo být formálně zakotveno. Určitě nebude problém s tím, abychom se shodli na tom, že ty programy by měly mít větší kvalitu, pokud jde o uměleckou a kulturní hodnotu. To je požadavek, který je naprosto v souladu s tím nařízením, i když, jak jste říkal správně, zaznívá to tam trošku implicitně. Myslím si ale, že by to mělo být mezi těmi bodově hodnocenými kritérii. Pokud jde o celkovou filozofii toho programu, tak byť zde mohou být určité nejasnosti, tak eh, myslím si, že se shodneme na tom, že v rámci jednoho jediného rámce mít to tedy všechno v rámci jednoho jediného rámce, že to je přínosné za určitých podmínek, o kterých hovořili kolega Zdrojevský, kolegyně Trypel, kolega Gramatikákis. A zde je tedy potřeba skutečně ten název Creative Europe jak si eh, více přiblížit, například prostřednictvím aktivace toho eh, horizontálního proudu. Tam může spadat třeba i sociální inkluze, interkulturní dialog a tak dále. A za druhé, pokud jde o spolupráci generálních ředitelství, tak eh, já vím, že mezi nimi jaksi existuje určitá, že tam je určitá skupina, která jaksi eh, jaksi zaručuje tu koordinaci obou eh, DG, ale mělo by to podle mého názoru být posílena. Plus je zde ještě ta možnost jakéhosi eh, předfinancování z fondu EFSI. Nicméně tohoto fondu je ještě na kulturní problematiku využíváno velice málo. Pokud jde o ty další dotazy, myslím si, že bychom se měli vyhnout dvěma chybám. Jednak tomu, abychom eh, si mysleli, že eh, Creative Europe je pouze pro velké projekty. Měli bychom zde mít prostor i pro kvalitní projekty, které třeba nejsou tak rozsáhlé, ale které samozřejmě mají přidanou evropskou hodnotu. Často takovéto projekty nemají možnost se uplatnit na té národní úrovni a proto poté žádají o financování z programů evropských. Myslím si ale, že určitě bychom se měli zaměřovat na projekty, které jsou třeba malé, ale mohou fungovat jako jakési vzory, jako jakési pilotní projekty. Pokud jde o návrhy v té oblasti spolupráce, tak to jsou pouze orientační návrhy. Také jsem bych ráda, jak si se dozvěděla, jakým způsobem jak si vyřešit tu problematiku té oblasti spolupráce, kde je to skutečně velice rozrůzněné, těch projektů je tam obrovské množství, je to jakési monstrum. Nevím, zda je možno to nějak eh, vyřešit eh, nějakými byrokratickými postupy nebo nějak, tam dát nějaká lepší kritéria, lépe formulovat, kdo by se měl hlásit v rámci programu kooperace a tak dále. Pokud jde o otevřenost vůči třetím zemím, možná si vzpomenete, že v minulosti jsme měli Media Mundus a pak se tedy řeklo, že jak kultura, tak média, že tam ty programy budou otevřeny i třetím zemím, nejen tedy zemím v sousedství, ale i těm zemím vzdálenějším. Například eh, jsme zde měli spolupráci s Ukrajinou, ale mělo by se to vztahovat i na africké země, například na to již zmíněné Tunisko, například eh, i s Marokem jsme měli velice zajímavé kontakty a vztahy a trošičku riskujeme, že o tyto vztahy přijdeme, protože již zde nemáme tu specifickou jaksi součást toho programu Media Mundus. Možná by bylo dobré, abychom v rámci té nové Creative Europe vytvořili i něco, co by bylo jaksi vedle těch bilaterálních smluv určeno právě pro třetí země. Potom se zde hovořilo o těch sítích, networks, já vím, že to je velký problém, velká otázka, ale já se domnívám, Dříve to bylo tak, že se dávaly jaksi eh, ty granty na to fungování, na ty, operač, na ty provozní náklady. A tam je skutečně velice eh, důležité, aby tedy ty jednotlivé struktury jaksi průběžně fungovaly a myslím si, že bychom mohli přemýšlet o jakémsi mixu, který by jaksi eh, slučoval jak ty eh, provozní fondy s tím, že by tam určitá část toho financování šla na nějaký konkrétní projekt. Ještě k těm hlavním eh, městům evropské kultury, zde tedy ten eh, právní základ, eh, tím se nemohu zabývat, pouze tím rozpočtem, ale ono to má několik různých fází. Nejprve se v těch městech jaksi organizovaly různé události a podobně a potom postupně města která byla součástí tohoto programu, jak si e, tam e, došlo k tomu, že se mnohem e, více začalo přemýšlet o tom, jak ta konkrétní města jak si zviditelnit a posílit právě v oblasti kultury. Třeba se tam začaly stavět nějaké výstavní pavilony a podobně. A velice to jaksi těm městům prospělo dlouhodobě. Souhlasím také s tím, že větší povinnost bychom měli věnovat té kreativní úrovni programu, o tom jsem již hovořila. A pak je zde ještě problematika mobility, a to nejen mobility těch uměleckých děl, ale také mobilitě lidí. Proto jsem také hovořila o tom, že bychom se tomu mm, měli jaksi v tom financování více věnovat, protože to je věc, eh, která, jaksi, po které je velká eh, poptávka u těch žádostí. A dále, pokud jde celkově o ty zdroje, myslím si, že bychom si dnes více než kdy jindy měli uvědomovat, že Evropa bez kultury nemá budoucnost a že investovat do sociální soudržnosti, do kulturního eh, růstu našich občanů a do možnosti eh, kreativně se vyjadřovat, bychom skutečně měli investovat, protože to vlastně znamená, že Evropa se bude moci vyjadřovat jaksi různými hlasy i navenek, což eh, je také jedna z výzev globalizace. Myslím si, že je tedy naprosto zásadní do kultury více investovat. To prostě není nějaká možnost, to je naše povinnost. Zde samozřejmě asi budeme muset ještě trošku e, zabojovat a požádat tedy o e, více prostředků. Máme zde samozřejmě i ten e, Evropský rok kulturního dědictví před námi, to bude také velká výzva. Já, byť jsem nezodpověděla eh, všechny vaše dotazy nebo nezareagovala na všechny vaše připomínky, tak eh, jsem si je zapsala, beru je na vědomí a velice brzy se setkám se stínovými zpravodaji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 17. listopadu v 15 hodin a hlasovat se zde ve výboru bude v lednu roku 2017. Nyní vám děkuji a než předám eh, slovo kolegyni ke zprávě o Evropě pro občany bych eh, chtěla říci, že zde dnes eh, mezi sebou máme zástupce organizace Conf Commercio, což je tedy jedna z nejdůležitějších eh, odborových organizací, která zastupuje sektor služeb. Je to paní Angela Doink. A je to proto, protože dnes se eh, spouští velice zajímavý projekt, eh, v jehož rámci si mladí lidé, studenti, chodí do škol, tedy vedle školy chodí i e, na různá pracoviště a to je právě umožněno odborovou organizací Konfkomerčo. Respektive nejde o odborovou organizaci, jde o organizaci zaměstnavatelů. Takže já vám mnohokrát děkuji za vaši přítomnost. Bohužel nemáme dost času, abychom i našim hostům umožnili klást dotazy, ale jsme rádi, že jste zde. A nyní předávám slovo kolegyni Jiménez Barbat. Hola, buenos días. Voy a ser ma muy breve. Ano, já vám všem děkuji. Dobrý den. Budu stručná. Hovoříme dnes o evropských různých politických programech, o různých, politi- o různých evropských koncepcích a já budu také hovořit o jednom takovém projektu, který všichni znáte a víte také, že tento projekt nyní prochází určitými těžkostmi. Ale navzdory tomu stále plníme ten svůj eh, hlavní cíl a jsme si vědomi toho, tedy, že je důležité o ten cíl stále usilovat. V současnosti je taková doba euroskepticismu, ale na to se nechci soustředit. Spíše právě chci říci, že program Evropa pro občany má eh, bojovat s tímto jevem. Evropa chce znovu zaměřit svou pozornost na své občany. A já teď vysvětlím, proč je program Evropa pro občany krokem dobrým, krokem vpřed, pro lepší a integrovanější Evropu a také proč je důležité, abychom ho podporovali, abychom ho neodmítali. Takže, jak víte, tak máme článek 20 smlouvy, která um, hovoří o takzvaném evropském občanství. Ve svém návrhu zprávy vysvětluji, že musíme zaručit to, aby evropští občané více rozuměli Evropě. A teď nechci, abyste mi dobře rozuměli. Musíme zde mít aktivnější strategii, jak budeme komunikovat s občany. Co to vlastně znamená být euroobčanem? Nestačí pouze nějaká, nějaké jednoduché kouzlo. Jsem si jistá, že tento projekt tento program je dobrým krokem vpřed, protože zlepšuje účast, také zlepšuje společnost mezi evropskými, mezi občanskou společností a mezi evropskou úrovní a také propojuje i místní, spole, místní komunity. Je důležité podporovat evropské občanství různými konkrétními opatřeními. Máme se například program eh, Twinning měst, dále podpora eh, mladých lidí a také zde vlastně taková celá velká kapitola, která se nazývá Evropské historické povědomí. Eh, je důležité, aby lidé vzali za své tyto projekty, protože jinak bude narůstat euroskepticismus a dojde k takovým eh, koncům, jako je třeba Brexit. Mám pocit, že vztah eh, občanů k Evropské unii je teď takový spíše vlažný a je zapotřebí ho posílit. Musíme nacházet řešení, abychom eh, se z té situace vymanili. Je třeba být aktivnější. Měli bychom podporovat takovou myšlenku velkorysosti v celé Evropě. Nestačí pouze sedět s rukama v klíně. Jsem skutečně přesvědčena, že je důležité zajišťovat, aby občané rozuměli tomu, co to znamená být evropským občanem, aby věděli, jak se mohou zapojit do celého toho evropského projektu. Domnívám se, že to ale souvisí i s tím, jak vypadá financování těchto projektů. A projekt Evropa pro občany zaznamenaly škrty na to období 2014 až 2020 asi 185 miliard se to seškrtalo, nebo milionů. A tím v podstatě milionů, pardon, 185 milionů. A přitom je to poměrně jenom taková malá část celého eh, programu. Třeba na Erasmus a na další programy vynakládáme mnohem více prostředků. Je zapotřebí zaručit, aby ten projekt plnil alespoň svá, své minimální cíle a tím um, chci říct, že ten program musí mít více financí. A ty, ty částky, to já jenom tak neříkám, od boku máme zde výsledky určité studie. Mm, před chvílí jste hovořili o úspěších programu Kreativní Evropa a pokud chceme, aby i program Evropa pro občany byl úspěšný, musíme mu na to dát prostředky. Je to skutečně alarmující, když se podíváme, kolik financí chybí tomto projektu, v tomto programu. Myslím si, že bychom mohli dosáhnout eh, nárůstu prostředků. Je zapotřebí vytvořit nový mechanismus, který Evropu přiblíží svým občanům. A právě Evropa pro občany je takový nástroj. Děkuji za pozornost, velice pozorně si vyslechnu všechny, všechny vaše komentáře a vezmu je v úvahu až budu také procházet eh, pozměňovacími návrhy a pokusím se co nejlépe všechny skloubit. Děkuji. Děkuji. Já teď přeberu předsednictví této schůze, protože s kolegyně Silvie se na chvíli vzdálila. Takže nejprve paní Guillaume, prosím. Takže paní Guillaume. Děkuji za slovo. A Maria Teresa, bravo, to je skvělé, jakým způsobem, s jakým nadšením jste se té zprávy ujala. Já také zkusím říci rychle, chci říci, že plně souhlasím eh, s tím, co ve své zprávě uvádíš o hodnocení tohoto programu. Je třeba podtrhnout ty pozitivní věci, to, co představuje přidanou hodnotu pro Evropu. Stejně tak je důležité podívat se na ten právní eh, základ. Myslím si, že je naprosto jasné, že, parlament, že Evropský parlament by se měl stát nedílnou součástí toho legislativního procesu. Také si myslím, že to financování, to nemůže takto zůstat. Eh, potom ještě je třeba, aby ten eh, program jaksi nebyl tolik financován těmi na základě těch úvěrů, Dále souhlasím i s eh, tou komunikací, že v digitální éře musíme se více soustředit na přímou komunikaci, na komunikaci na sociálních sítích a tak dále. A více se musíme zaměřit také na otázku interkulturního dialogu, migrace a sociálního začlenování. Jménem eh, své skupiny bych tedy opravdu mohla tyto myšlenky podpořit. Pak jsou tam ještě tři věci, které by možná měly být doplněny. Asi vás to nepřekvapí. Za prvé, myslím si, že bychom se měli zaměřovat i na jiné cílové skupiny, na jaksi nové eh, skupiny veřejnosti, především na mladé lidi, kteří se jaksi příliš na eh, evropské, na Evropu nezaměřují. Měli bychom možná od nějakého toho zastaralého formátu veřejných eh, jednání a promluv přejít k nějakému modernějšímu formátu, to znamená zaměřit se na nové publikum a vyvíjet nové formáty. Za druhé, zjednodušování těch postupů. To platí nejen pro tento program v parlamentu, ale e, pro spoustu dalších věcí. Myslím si, že je tam ještě příliš mnoho zbytečné byrokracie pokud jsem správně pochopila, jak to funguje, tak je nejprve potřeba se zapsat na tom portálu, mít, e, získat identifikační číslo, teprve potom máte přístup k těm formulářům a to všechno by šlo asi řešit jednodušeji. Stejně tak e, otevřenost e, toho procesu toho zápisu. Tam by možná šlo to období pro zápis eh, prodloužit. A on je tady trošičku takový paradox. Tam je skutečně ta míra úspěšnosti velice, velice nízká. A přitom eh, ten program je jaksi vlastně velice přínosný. Funguje zde e, zatím e, jakási nešťastná spirála, jakýsi začarovaný kruh, e, kvůli kterému tedy je ta úspěšnost tak slabá. Potom tedy otázka zaměřit se na to, koho nejvíce podporovat. Zda nějaké think tanky, které ale mají dostatek prostředků, například i ze soukromých zdrojů, nebo nějaké jiné organizace, jak vyřešit otázku velkých sítí a malých struktur, to je také složité. A ještě úplně poslední věc na závěr. Myslím si, že v této zprávě bude třeba zaměřit se i na neustále snižování prostředků ze strany národních orgánů. Mám zde údaje, které ti ráda dám k dispozici. A pokud jde o ta kontaktní místa, tam by bylo dobré posílit jejich aktivitu na národní úrovni a bylo by se třeba zaměřit na to, aby jak si poskytovali více informací ta národní kontaktní místa. Jinak ale ta zpráva jde velice dobrým směrem. Děkuji Silvi, kolega Lier. Uh, thank you very much. Um... Děkuji vám eh, za skupinu ECR. Musím říci, že my eh, celkově jsme skeptičtí vůči realizaci programu Eh, Evropa pro občany. Já tady hovořím za našeho zpravodaje. Máme eh, velké potíže s těmito dvěma problémy, eh, přičemž já jsem tedy za také Velkou Británii, která je na odchodu. Ale naše skupina má zatím tedy jaksi poměrně hodně členů, ale jsme tedy v přechodném období. Pokud se týče té implementační zprávy, tak ta nám skutečně dává možnost eh, eh, hodnotit silné slabé stránky a analyzovat eh, naše nálezy. My k tomu programu jako EKR máme Eh, máme námitky, poněvadž se to tady prezentuje jako mm, eh, naslouchání občanům a kritickým myšlenkám eh, k evropskému projektu a zároveň se ovšem tady odsuzuje euroskepticismus a, a, a alternativní pohledy. Čili já se skutečně divím, že Eh, máme tady taksi eh, petice eh, euroskepticky smýšlejících občanů a mě by zajímalo, co s tím bude, vzhledem tomu, že tady Evropská komise k tomu nemusí přihlédnout. Čili já si myslím, že stanoviska těchto občanů mají stejnou hodnotu jako stanoviska těch, kteří jsou pro Evropu a měly by být brány v úvahy. My si nemyslíme, že by eh, tomuto projektu měl být věnován stejný rozpočet jako třeba eh, Erasmus+, eh, poněvadž skutečně to vzdělávání a lepší kulturní výměna, to je něco úplně jiného, než to, co děláme tady. A navíc úspěšnost eh, žádosti o financování je pouze 6%, čili tomu bychom se také měli eh, zabývat. Je to snad příliš abstraktní, anebo snad jsou ty překážky příliš vysoké, takže to eh, skutečně to, v tom spočívá hodnota implementační zprávy a proto bychom se na to chtěli soustředit a podat pozdělací návrhy. A nyní pan eh, kolega Santiago Fizas, eh, který měl hovořit dříve, já se omlouvám, že jsem vás eh, přehledla. Takže nyní máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych poblahopřát za tuto, a poděkovat za tuto zprávu a e, setkal e, jsem se taky se stínovými zpravodaji a všem těm chtěl taky poděkovat. My souhlasíme s tím, že je třeba zvýšit rozpočet tohoto programu a myslíme si, že teď je to naléhavější než kdykoliv předtím. Domnívám se, že v posledních letech v komisi se tomu věnovalo méně lidí, čili je třeba nejenom tady ten rozpočet zvýšit, ale také eh, dát tomu více lidských zdrojů v komisi, teď po Brexitu a eh, narůstu populismu a tak dále. Myslím, že je skutečně nutné dříve, eh, tedy více než dříve, podporovat evropské hodnoty a zdůrazňovat roli občanů v krizových situacích se eh, lidé mají tendenci odvracet do toho společného a naopak uzavírat se do sebe, do své země a tak dále. A já myslím, že ne, my bychom měli tedy pracovat na tom, aby Evropy bylo více a nikoli méně. Ano, eh, Máme tady možná lepší přístupnost tomuto programu, ale snad by měl být lépe propagován. Možná eh, také více informací by mohlo být poskytováno menším organizacím, které mají méně zdrojů a možná, že se nedozví to, co by měli. Čili mm, také dobré by bylo vytvořit nějaký způsob eh, mechanismu pro networking, spolupráci, eh, sdílení eh, toho, co se zde odehrává. No a potom má ještě takovou možná osobní výhradu, eh, pokud se týče dotací. Já myslím, že dotace by měly být zaměřeny na konkrétní projekty, sledující konkrétní cíle, eh, spíše než dotovat provozní náklady. To se potom hodně špatně kontroluje. A samozřejmě eh, také to závisí na prostředcích, které dá dispozici komise. A toto je jeden z mála programů, kde skutečně se poskytují dotace, čili já si myslím, že eh, tam eh, by to mělo jít opravdu spíše na cíle, než na provozní náklady. Domnívám se, že hm, tady máme také pár problémů, které je třeba řešit ve spolupráci s jinými orgány, Máme tady projekty, které peníze jdou na konkrétní projekty. Já si myslím, že i zde by to mohlo fungovat dobře. Tak, děkuji. A nyní pan kolega Maltéze. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěl poblahopřát Eh, také eh, zpravodaj a budeme podporovat eh, za naši skupinu, mohu říci, tuto zprávu. Možná bych se teď chtěl zaměřit na několik bodů. My víme, že kulturní programy v Evropské unii obvykle nemají dostatek peněz. A my si tedy ne, eh, v této souvislosti myslíme, že je lepší něco než vůbec nic. Eh, já mám pár zkušeností s kulturními programy, eh, které ve svém účinku jsou paradoxní. Před několika lety italské ministerstvo kultury spustilo program na podporu kulturního dědictví a to bylo tak podfinancováno, eh, že jsme od toho nakonec opustili. Eh, a musím říct, že třeba eh, mnohé německé webové stránky dělají lepší propagaci například Toskánsku než naše vlastní ministerstvo. Já si myslím, že tedy také jsme tady měli program na zlepšení komunikace také mezi firmami Eh, které se zabývaly tedy soukromého sektoru kulturní činnosti a opět tam bylo tak málo peněz, že to vlastně umřelo. Samozřejmě, eh, že eh, interkulturní dialog, evropský kulturní dialog a tak dále, a pokud tam dáváme skutečně tak málo peněz, tak to má neuvěřitelné negativní symbolické dopady. Ano, eh, my tady eh, žádáme lidi, aby přicházeli z projekty, prošli celým tím eh, byrokratickým procesem a nakonec prostě to nebude spolufinancováno. Čili když tam dáváme tak málo peněz, tak ono těch 180 milionů bychom snad mohli ušetřit a dá to na něco jiného, protože skutečně to spíše odrazuje eh, při tomto financování, než by to pomáhalo. Prendere in seria considerazione. Eh, ano, děkuji, děkuji. Eh, a nyní paní Konešojdrová. Já bych chtěla poděkovat za tu zprávu, která požaduje mm, výraznější hodnocení toho programu, uplatňování. Také souhlasím s tím, že ta Eh, úspěšnost tedy eh, může demotivovat další žadatele a není tedy dobrým eh, výsledkem. Chtěla bych ale se zeptat nebo případně navrhnout, aby v, tomto, v této zprávě se také podpořila, podpořily aktivity obcí. Já si myslím, že spolupráce partnerství na komunální úrovni měst a obcí, která je podporována z tohoto programu. Přiznám se, že jsem v té zprávě nenašla tu zmínku, nevím eh, z jakého důvodu, nicméně v pozměňovacích návrzích budu navrhovat, aby tato mm, spolupráce, partnerství napříč Evropou mezi partnerskými městy byla podporována, protože je velmi udržitelná. Eh, máme s tím konkrétní zkušenosti a tam se skutečně buduje napříč Evropou eh, takové to povědomí, spolupráce, pochopení mezi občany různých evropských zemí. A myslím, že je to takový konkrétní eh, přínos tomu budovat to evropské občanství, protože je to dlouhodobá záležitost a jestliže třeba jednou neuspějí v programu eh, Evropské komise, tak příště je zas podpoří ty obce, čili není to jednorázová akce, je to dlouhodobé partnerství a to stojím o to a budu usilovat o to, aby v té zprávě tento aspekt tohoto programu byl zdůrazněn a podporován. Děkuji. Děkuji, Helga Děkuji, Silvie. Děkuji, paní Jiménez Barbat. Myslím si, že její zpráva je velice dobrá, dobře strukturovaná. Takže ještě jednou děkuji. Já bych eh, se na úvod zmínila o smlouvách, protože ve smlouvách se píše, že je to Unie občanů a národních států. A proto je tento program tak důležitý a cenný, protože dává lidem, občanům možnost spolupracovat a nalézat eh, společné základy. Ta první událost, ta se týká té tzv. European Remembrance, to znamená připomínání si historie. A já si myslím, že je velice důležité, abychom se společně zamýšleli nad evropskou historií, protože její vnímání se v jednotlivých členských státech velice liší a je důležité na této věci pracovat a snažit se nalézt nějaké společné porozumění. To si myslím, že je skutečný příspěvek k budoucnosti Evropy. Potom ta druhá část, ta se týká demokratické angažovanosti a občanské účasti. Tam e, šlo také o ten twinning mezi městy, tam existuje tedy síť eh, těch eh, měst, je to tedy jakási družba a také se to eh, týká samozřejmě propojování občanů, protože občanům by měla být dána možnost, aby se scházeli, aby společně vypracovávali různé projekty a podobně. V okamžiku, kdy je smysl Evropské unie na mnoha úrovních a různými politiky spochybňován, si myslím, že tento program je velice důležité a my jako zelení ho velmi podporujeme, protože si myslíme, že to je výborný nástroj na to, jak dát lidem možnost eh, jakožto občané spolupracovat na otázkách současnosti a budoucnosti Evropské unie. Eh, s výjimkou EKR Eh, která vždy k tomu evropskému projektu eh, přistupuje s jakousi váhavostí. Jste všichni zmínili, že je třeba navýšit rozpočet. My samozřejmě s tímto také souhlasíme, protože ty částky se někdy jeví opravdu jako směšné. Určitě je potřeba rozpočet navýšet, navýšit. A potom jste tam měla jedno doporučení, které se týkalo té iniciativy občanů ta je prozatím eh, financována právě z programu Citizens for Europe a jsou proto dobré důvody, protože se to týká angažovanosti občanů. Nicméně ten rozpočet je velice nízký a z tohoto důvodu by to právě mělo být eh, jaksi eh, to financování dáno mimo Europe for Citizens, aby se neubírali peníze jiným projektům. Nicméně z politických důvodů by bylo dobré, aby i ta iniciativa byla v rámci toho Europe for Citizens. Potom by to ale tedy mělo být eh, skutečně ten program navýšen, protože ta iniciativa jinak jak si ubírá prostředky jiným programům. Děkuji, Helgo. Nyní bych ráda dala slovo zástupcům Evropské komise. Pan Georgiades z DG Home, paní König Georgiades z DG Home. Ještě se tedy také já zmíním o tom, že ty prostředky jsou naprosto neadekvátní. Já jsem také předložila řadu pozměňovacích návrhů, která se týká rozpočtu a zde skutečně je v sázce případné snížení rozpočtu o 14 na ten program. A já bych se chtěla zeptat, zda se domníváte, že je vhodné, aby to bylo takto rozdělené na ty eh, tři linie. Vzhledem k tomu, že třeba u toho twinningu tam je ta úspěšnost mnohem větší než u některých jiných oblastí. A zda se třeba komise nedomnívá, že by ten program měl být rozdělen nějakým jiným způsobem. A potom je zde ještě otázka právního základu. Jaký právní základ komise chce zvolit pro tu budoucí podobu programu? Protože parlament eh, tedy chce již mít mnohem zásadnější Eh, roli a nebude tedy souhlasit s tím, aby se jednalo podle článku 352. Děkuji vám, děkuji vám také za udělení slova. Já bych chtěla poděkovat eh, srdečně za tuto vynikající zprávu, která je eh, výbornou přípravou do budoucna. Možná bych měla říci úvodem to, že komise také chystá průběžné hodnocení a to eh, někdy eh, na jaře příštího roku a v návaznosti na to za jeden rok eh, bude předložena také zpráva. Je to poprvé, kdy taková implementační zpráva parlamentu k jednomu konkrétnímu programu eh, je sepisována. Já musím říct, že takováto eh, spolupráce by mohla začít už eh, poměrně brzy, tedy co nejdříve. A my souhlasíme samozřejmě také s tím, aby se zvýšil rozpočet. Komise je tedy pro a jsme rádi, že také většina poslanců je pro. Já tedy nemohu eh, hovořit za DG rozpočet, ale my za naše DG to budeme podporovat. My si také přejeme lepší komunikaci o tomto programu, nicméně zdrojů není mnoho. My se pokoušíme už od roku 2014 Eh, těch 185 milionů eur dávat eh, zejména na projekty. To znamená, že se snažíme minimalizovat administrativní náklady. A k tomu, nebo pod to spadá také komunikace a také ty eh, kontaktní body pro evropské občanství. je třeba všem říci, že v té eh, realizaci eh, jsou určité potíže z hlediska komise i z, té, eh, z hlediska té prováděcí agentury. Nicméně my si přejeme lepší komunikaci, budeme na tom pracovat a dále budeme pracovat a pracujeme už teď na zjednodušením procesním. Když totiž porovnáte ten starý program z roku 2013, jak byl postaven, a porovnáváte to s novým programem, tak už jsou patrny určité první kroky pro zjednodušení. Bylo například řečeno, že máme eh, určitý portál, kde je třeba se nejdříve přihlásit a teprve potom je možné podat žádost. To je samozřejmě těžkopádné a komplikované, ale ono najít nějaký eh, jednoduchý systém technický, to není jednoduché. My prostě bychom eh, museli eh, vytvářet jakousi malou databanku, ale prostě naše technické možnosti jsou omezené. My ale každopádně chceme alespoň zlepšit a snad také zjednodušit eh, ty, program, ty programové pokyny, programový návod, eh, abychom to nemuseli eh, prostě každý rok znovu zveřejňovat, ale aby to bylo prostě cosi stabilního. V roce 2017 chystáme nové vydání s lepšími formulacemi, jasnějšími pokyny pro žadatele, určitým eh, podporujícím, podpůrným přístupem, eh, tak aby eh, jak si se lépe dali překonávat ty potíže. No a možná ještě k dalším, tedy k otázkám zcela na závěr tohoto programu. Jak víte, problém je rozdělit Eh, prostředky mezi tak rozmanitými opatřeními a každé z nich je oprávněné. Je opravdu těžko říct, kolik peněz je správné dát na eh, partnerství mezi městy nebo na think tanky, na NGOčka a tak dále, poněvadž ten záběr je velmi široký, je tady konkurence mezi jednotlivými opatřeními, což je bohužel tedy Eh, je to politování hodné, ale patří to k věci. My během programu eh, nemůžeme eh, prostě otočit a jít úplně novým směrem, poněvadž v nařízení rady existuje také příloha, v níž se celkem jasně stanoví, kolik procent rozpočtu má jít na to, které opatření, čili na partnerská města, na sítě měst, eh, na eh, jednotlivé projekty a na dotace, na provozní náklady. A my si myslíme, že eh, prostě v rámci jednoho projektu to není možné takto úplně přesně dodržet, ale v globále se tím řídíme. Eh, a my tedy s otevřenou myslí očekáváme příští program. Co se týče eh, právního základu, ten článek 352 eh, to není úplně nejlepší, ale to teď nemůžeme změnit. My velice doufáme, že bude možné, a Eh, já musím říct, že tedy se k tomu vyjadřovaly všechny tři právní servisy a my tedy doufáme, já doufám, že eh, na příští období bude mít skutečně vhodnější právní základ, eh, tak aby parlament byl v plném spolurozhodovacím režimu a ne tak, jak to bylo článku 352. Komisie to líto, že tak dopadlo. Víc momentálně říci nemohu, musíme počkat na provedení průběžného hodnocení, předloženého výsledku, čili to bude otázka jednoho roku a v roce 2018 zveřejníme sdělení k orientaci současného programu. Grazie per questa. Děkujeme za vyčerpávající odpověď. Víme, že Některé ty žádosti se týkají až toho budoucího období, například změna toho právního základu. Poprosím ještě kolegyni Jiménez, máme k dispozici tlumočníky ještě pět minut. Ano, za pět minut tedy budu se snažit hovořit eh, spěšně. Ano, určitě je třeba změnit právní základ. Parlament prostě musí mít eh, větší roli. Kolegyně z komise hovořila o těch jednotlivých eh, postupech, o kterých si také hovořila ty. Já jsem také se setkala se zástupci mnoha organizacích a oni právě o tom hovořili velice pozitivně, že v současnosti je poměrně jednoduché eh, mít k tomu programu přístup. Potom se zde eh, také hovořilo o nízké účasti národních orgánů. Myslím si, že to je velká chyba, že by se ta spolupráce měla posílit na té národní úrovni. Pan Luer vznesl některé námitky ano, ale toto je právě program, který bojuje proti euroskepticismu, takže je asi jasné, že se nebude příliš líbit euroskeptikovi. Ale je to známka toho, že tento program opravdu potřebuje větší rozpočet. tak, abychom jaksi eh, nepodporovali rozvoj těch antievropských nebo protievropských eh, postojů. Musíme také i z tohoto důvodu o Evropě toho vědět více, tak abychom podpořili větší zájem o Evropu. Eh, kolega ze Španělska hovořil o tom, zda by měly být pokryty i ty provozní náklady nebo pouze konkrétní události. Měli bychom se snažit o co největší vyváženost mezi těmito dvěma směry a snažit se prostě, aby to celkově zlepšilo fungování toho programu. další eh, kolega Maltéze hovořil o tom, že samozřejmě to nedostatečné financování vzbuzuje frustraci. Hlásí se celá řada projektů, které potom nejsou přijaty nebo nejsou třeba opakovaně financovány. A to samozřejmě vytváří frustraci a v podstatě 94% eh, lidí eh, potom nakonec jaksi nemá možnost ty své projekty zrealizovat. Také se zde hovořilo o těch eh, místních orgánech a obcích, s jejich zástupci jsem také hovořila. My eh, často máme pocit, že je to v podstatě něco nedůležitého ale když se potom s těmi eh, zástupci obcí eh, setkáte, tak zjistíte, že to je vlastně ten úplný základ, eh, ze kterého vyrůstá ten závazek pro Evropu. Velice se mi líbilo to, co říkala Elga Trüppel o té evropské historii. Já, když se podívám na učebnice historie nebo když ten, ty, na ty učebnice, které existovaly dříve ve Francii a v Německu, tak na základě eh, takového odlišného pohledu v různých zemích na historii Evropy skutečně není možné společnou Evropu vybudovat. My bychom se měli eh, snažit eh, zaměřit se na to, co nás spojuje, usilovat o nějaké společné vnímání té evropské historie. Pokud jde o tu iniciativu, tak eh, tam opravdu to souvisí s těmi rozpočtovými problémy. Uvidíme, jak se to podaří vyřešit. Děkuji mnohokrát také zástupkyně, zástupkyni Evropské komise za její příspěvek. Děkuji vám všem a jsem samozřejmě připravená přijímat eh, vaše připomínky, návrhy a hovořit s vámi. Děkuji také za ten to závěr. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 17. 11. v 10 hodin a 24. ledna bude hlasování v výboru. Uvidíme se zde ve tři hodiny, kdy máme velice důležité slyšení se zástupci evropských univerzit a doufám, že jak vy, tak mnoho dalších kolegů přijdete a zúčastníte se. Děkuji.